Krásné dobré ráno. Sedněte si prosím pěkně. A ráda bych přivítala naši delegaci z Guardia Finanza, která se účastní naší schůze, takže vítejte srdečně. A velice si vážíme spolupráce, eh, kterou vykonává Garda Finanza, protože vy jste jedni z nejserióznějších a proto jsem velice šťastná, že tu zdá příště, až pojedeme do Itálie, tak se rovněž s vámi setkáme. Dovolte, abych odkázala na program našeho zasedání a kontnews s odpovídajícími jazyky pro tlumočení a se skutečností, že toto zasedání je webstreamováno. E, máme tady také e, změnu, došlo k nové volbě členů sekretariátu, to si všechno můžete přečíst ve vašich podkladech. Nikdo se nepřihlásil, neznesl něco přece jenom Bart? E, Paní předsedkyně, Možná eh, jenom něco k jednacímu řádu. Předpokládám, že kolegové našeho výboru eh, sledují aktuální události a že čitou politiko, protože tam jsme si přečetli článek o tom, co proběhlo mezi, co probíhá mezi Olafem a dohlížecím výborem. To vypadá jako never ending story. Já jsem si tam přečetl věci týkající se výdajů, eh, které kontroloval kontrolní výbor nad rámec rozpočtu. Mezitím jsem hovořil s členy tohoto výboru a musím říct, že to je vymyšlené. Eh, že něco takového může vůbec být uveřejněno v politiko, to zřejmě vyplývá z prosakování informací, ale celý tenor, se, eh, ten tohoto článku ukazuje, že to přichází z OLAFu a nikoliv z nějakého pronikání informací z kontrolního výboru. Eh, Olaf by se k tomu měl možná vyjádřit a já vás žádám, abyste jako předsedkyně výboru to dala na programu koordinátoru, abychom se domluvili, jak s něčím takovým budeme nakládat. Myslím si, že paní Georgieva by možná měla být informována o tom, co tady probíhá mezi Olafem a naším výborem. To není žádná dobrá situace. A to, že tam zůstal pan Kessler, to je tedy skutku politování hodné. Děkuji mnohokrát. Musím říci, že tento názor opravdu sdílím. Došlo k dalšímu stupni eskalace na osobní úrovni dojem, který se tím budí e, i s těmi grafikami, které tam byly vytvořeny, tak já si kladu otázku, e, proč tam byly vytvořeny, proč tam byly cestovní náklady a srovnávali se jednotliví členové, proto neexistuje žádný důvod. E, leda, že by někdo chtěl vzbudit dojem, že si někdo nárokuje protiprávně věci. A to tedy je skutečně nový stupeň eskalace, který jsme doposud nezažili, i když už jsme toho zažili mnoho tedy. A znovu se tady ukazuje, že v podstatě toto není práce generálního ředitele, alespoň tak, jak ji chápu já. Mohu jenom říci, že to celé za údajnými rozpočtovými otázkami, a tady je pře o 20 tisíc euro, které možná vůbec nebyly vydány, ráda bych odkázala na to, že to patří do něčeho, co si osobně některé osoby na komisi nosí měsíčně domů jako plat. E, je to nepoměrné a poškozuje to pověst a pro nás to bude velice obtížná situace zaujmout lidi, aby dělali svou práci v členských státech, aby si uvědomili, že nejenom musí přinášet peníze, ale eventuálně mohou ztratit svou dobrou pověst, když neudělají to, co od nich očekáváme. To znamená, my to projednáme na zasedání koordinátorů, také se domnívám, že o tom naléhavě musíme mluvit, protože je to skutečně politování hodné. Dobře, a začneme tedy náš program, bod číslo 3, a to je speciální zpráva o zadávání veřejných zakázek v kohezní politice soudržnosti. Je to velice významná zpráva a zpravodajem je kolega Balčitis a příslušný člen Evropského sou, e, účetního dvora je pan Oin a pan Oin také hned dostane slovo, aby nám tuto zprávu představil. Prosím pěkně. Vielen Dank, Frau Gressle. Dear Chair. Děkuji vám, paní Gressle, vážená paní předsedkyně, dámy a páni zpravodajové, vážení poslanci tohoto výboru, díky za možnost jménem účetního dvora tuto zprávu představit. Rád bych panu Balčitisovi poblahopřál k pracovnímu dokumentu, který velmi laskavě zohlednil naše doporučení. Díky také Milanu Šmitovi, tým lídrovi a díky také mému kabinetu. Dodržování evropských a národních pravidel pro veřejné zakázce v politice soudržnosti jsou e, obvyklým a výrazným zdrojem chyb. Vy to vidíte ve svých zprávách účetního dvora už po mnoho let. Evropský parlament jako celek opakovaně žádá po zlepšení v této oblasti. <clears throat> To, že nejsou plněna pravidla veřejných zakázek, nespočívá pouze v dodržování pravidel, Ovlivňuje to také poměr hodnoty za vydané peníze. Politika veřejných zakázek by měla být klíčovým nástrojem při utváření jednotného trhu a dosahování inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu podle strategie EU 2020. Zároveň by tato pravidla měla zajišťovat efektivní využívání prostředků z veřejných fondů. Tento audit nám umožňuje navázat na zjištění účetního dvora o veřejných zakázkách eh, v rámci našich výročních zpráv. Můžeme se pokusit o osvětlení tohoto problému a hlouběji analyzovat činnost komise a členských států. Účetní dvůr rovněž vydal zprávu o veřejných zakázkách v rozvoji venkova. To diskutoval tento výbor v dubnu letošního roku. V tomto auditu naši auditoři navštívili čtyři členské státy Českou republiku, Španělsko, Itálii a Spojené království. Tedy, kde byly zjištěny velké počty chyb ve veřejných zakázkách, ve právě a v auditech e, účetního dvora za roky 2009 až 2013. Auditoři rovněž provedli průzkum mezi 115 orgány pro veřejné zakázky v členských státech, které byly v tomto období zodpovědné za operační programy financované z Fondu pro e, regionální rozvoj, Fond soudržnosti a sociální fond. Rovněž vyslali stručný průzkum 28 hlavním vedoucím auditorským orgánům v EU. Náš audit pokrýval činnost komise a členských států mezi lety 2009 a 2014. A chtěli jsme řešit problém nedodržování pravidel pro veřejné zakázky. Jaká tedy naše zjištění? Celkově vzato zpráva říká, že komise i členské státy musí být aktivnější při řešení problému chybovosti ve veřejných, zaká- veřejných zakázkách v oblasti soudržnosti. Zjistili jsme přetrvávající problémy Eh, napříč Evropou a eh, napříč tím, jak veřejné orgány zadávají veřejné zakázky, které jsou podporovány z Fondu pro regionální politiku. Chyby byly zjištěny zhruba ve 40% projektů, eh, které byly předmětem auditu výročních zpráv účetního dvora za rok 2009 až 2013. Zjistili jsme systematickou analýzou že, že systematická analýza chybovosti ze strany komisa členských států je omezená a v podstatě je zabráněno tím, že neexistuje dostatek koherentních dat jak na úrovni komise, tak na úrovni členských států. Komise provedla pouze jednu analýzu, a to v roce 2011, nicméně od té doby neprovedla žádnou aktualizaci. Náš audit ukázal, že komise a členské státy začaly implementovat eh, kroky pro napravení těchto problémů, nicméně stále ještě jim zbývá hodně velký kus cesty. Nedávná legislativa o veřejných zakázkách představuje potenciál vyřešit problém chybovosti ve veřejných zakázkách, nicméně z velké části to bude odvislé od její implementace. Takzvaná ex ante kondicionalita, to znamená ty předpoklady, které jsou nutné pro zajištění efektivního a účinného fungování strukturálních a e, rozvojových fondů, často vůbec není splněna. Účetní dvůr zjistil, že na začátku roku 2015 komise zhodno, vyhodnotila, že 12 členských států neplní podmínky pro využití strukturálních a investičních fondů pro veřejné zakázky pro nové výdajové období 2014 až 2020. Tyto podmínky se samozřejmě považují za nutné předpoklady pro efektivní a účinné využívání podpory ze strany EU. Aktivita, kterou komise podnikla od roku 2010, začíná cílit na tento celkový problém. Zejména co se týká eh, interních pracovních skupin a akčního plánu. To jsou kroky správným směrem. Nicméně my jsme přesvědčeni, že eh, toto musí být předmětem řádného vedení a eh, je potřeba vyřešit tenze v členských státech. To znamená na jedné straně podporovat vyřešení problémů v systémech veřejných zakázek a za druhé podporovat využívání e- fondů EU. Zpráva poznamenává, že informační technologie by mohla částečně vyřešit eh, problémy v oblasti veřejných zakázek, nicméně náš audit zjistil, že vývoj elektronického systému veřejných zakázek je různý eh, v členských státech a naše různé databáze, jako třeba databáze AKNE, která má sloužit pro boj proti podvodům, stále ještě není dostatečně rozvinutá a tím pádem nelze plně využít potenciál informačních technologií ani v této oblasti. Účetní dvůr tedy navrhuje toto a bude to telegraficky. Za prvé, komise a členské státy musí sbírat data o chybovosti ve veřejných zakázách a musí je analyzovat, musí analyzovat příčiny a dopady chybovosti, eh, zejména v oblasti soudržnosti. Za druhé, Pakliže podmínky pro využívání strukturálních a investičních fondů nejsou splněny do konce roku 2016, Komise by měla své pravomoci využívat konzistentně a měla by pozastavit platby na období 2014 až 2020 pro dané členské státy, dokud tyto neodstraní chyby. Třetí a čtvrté doporučení. Společně komice musí aktualizovat a zveřejnit svůj interní akční plán, každoročně informovat o pokroku, zlepšit koordinaci nákladů a vytvořit skupinu na vysoké úrovni, která celý projekt povede. Za páté, komise musí když zjistí, eh, že kontroly na první úrovni v členských státech nejsou dostatečně efektivní, vlastní systém kontrol a kde to bude nutné, musí pozastavovat eh, vydávání peněz veřejných zakázek a za šesté komise musí lépe využívat potenciál informačních technologií, například jako v oblastech datového miningu a e-procurement. Chtěl bych poděkovat komisi za skvělou spolupráci během celého auditu jsme velmi potěšeni tím, že komise souhlasila s tím, že se bude řídit všemi našimi doporučeními a těšíme se na to, že budeme úzce monitorovat do budoucna, jak se jim to bude dařit. Doufám, že tato zpráva poslancům Evropského parlamentu bude nápomocná, zejména, že bude nápomocná pro výbor KONT, v rámci jeho role eh, dohlížení nad implementací evropského rozpočtu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám velice. To je nesmírně zajímavá a důležitá práce. To je naše každodenní práce, ale přece jenom si Děláme starosti týkající se kvality veřejných zakázek a zda jsou v souladu s právem, protože veřejné zakázky tvoří srdce jednotného trhu a já jsem nepochopila, proč se tady eh, nepracuje daleko intenzivněji na zlepšení záležitostí, protože eh, tyto věci podstatnou měrou ovlivňují jednotný trh či vnitřní trh. A proto vám děkujeme velice srdečně za vaši práci a teď dostává slovo pan zpravodaj, prosím pěkně. Ačiū, germa Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád zahájil představení se zprávy eh, poděkováním Filipovi Owenovi, který zpracoval zevrubnou zprávu. Tato zpráva, tak jak už jste se o tom zmínila, by měla usnadnit naši každodenní práci. A pakliže společně by se nám podařilo vyzvat komisi dodržovat tato doporučení, tak bychom měli daleko jednodušeji podklady a naše diskuse by neprobíhala tak komplikovaně s ohledem na porušování práva zadávání veřejných zakázek. Tak, jak již kolega uvedl, kontrola byla provedena ve čtyřech státech tyto země mm, velice čerpají z fondu pro soudržnost. Je to Česká republika, Španělsko, Spojené království a takovéto analýzy mm, občas bývají eh, jaksi přijímány mm, velice osobně. Eh, my chápa, chápa chápeme, že tady neexistují žádné snahy eh, někoho mm, osočovat. My se snažíme pomoci členský, v členských státech analyzovat, kde jsou problémy, upozorňovat je na ně a již začátkem roku 2014 jsem žádal zjednodušený systém zadávání veřejných zakázek, abychom dosáhli větší transparentnosti a abychom poskytovali možnosti eh, malým a středně velkým podnikům eh, účastnit se tohoto procesu. V této zprávě se to zdá být tak, že problémy nebyly přece jenom vyřešeny. 2007 až 2013 byly čerp, zadávány prostředky bez konkrétní definice cílů a bez udávání hlavních směrů. Výpadková řízení nebyla eh, jasná a kromě toho členské státy nedodávaly informace, jakým způsobem se používaly evropské peníze. A proto bych eh, rád ještě jednou zopakoval ty nejvýznamnější závěry. 44 všech projektů obsahovaly závažné chyby. To je okolnost, která je skutečně obavy vzbuzující. Komise by se měla snažit snižovat takovou chybovost. A lze to vysvětlit tím, že prosazování směrnic a jejich implementace nebyla efektivní. Na druhé straně pravidla konkurence byla porušována, eh, pravidla, promiňte, hospodářské soutěže byla porušována a účastníci těchto projektů nebyly vybírány v souladu tedy s předpisy a členské státy neupozorňovaly na eventuální chyby, na potenciální chyby. Mezi doporučeními ehm, existují následující. Komise by měla vytvořit data banku eh, o četnosti chyb a jejich příčin. Jedně tak je možné pokročit a snížit eh, chybovost také je třeba vytvořit zásady pro srovnatelné informace, protože jinak nemůžeme tyto systémy zjednodušit. Ten systém zůstane příliš komplikovaný a jednotlivé členské státy boho, budou moci tvrdit, že mají různé systémy. Komise by měla vytvořit akční plán po, pro veřejné zakázky a členské státy by měly mít povinnost každým rokem informovat o tom, jak tento plán realizují. E, také by měla být vytvořena mm, skupina expertů na vysoké úrovni, kteří by se měli zaobírat tou problematikou četnosti chyb. A v oblasti IT by bylo třeba přizpůsobit postupy eh, pokroku a vývoji a mělo by dojít k modernizaci celého systému. Pozitivním je, že eh, nová, nové období eh, znamená také technickou pomoc ze strany Evropské komise členským státu. Já velice doporučuji, doporučení, velice doporučuji závěr a doporučení Evropského účetního dvora buď zastavit či pr- přerušit platby pouze v případě, že selžou veškerá preventivní opatření. To znamená, nikoliv najednou by měly být pozastaveny platby, ale Pakliže členské státy přece jenom nezohlední tato doporučení, pak to je až to poslední řešení. A samozřejmě členské státy by si měli vyměňovat zkušenosti z nejlepších postupů, což by jistě mohlo vést ke snížení chybovosti a samozřejmě je třeba eh, navýšit podíl malých a středně velkých podniků. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Víme, že tady, jsou, že tady tlučou dvě srdce v jednom těle, co se týče pozastavování pladeb, ale byly tady závažné chyby, eh, kde eh, dostávali například na, ti, co nabízeli ty programy, zbytečně moc peněz. 70% těchto případů bylo v případě, že dostali peníze organizace či subjekty, které to vůbec neměly dostat a 58%, u fondu sociálního jenom 16%. A e, je třeba, aby se tyto záležitosti vyřešili. Je třeba, abychom o tom hovořili s Evropským účetním dvorem, aby, dvorem, aby prostě k tomuto zastavení pladeb nedocházelo s takovými chybami. E, Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěl poděkovat Četnímu dvoru, stejně tak našemu panu zpravodaji. Ano, toto téma je opravdu velice důležité a ostatně je to jeden z příkladů řádné zprávy. A celá tato politika je důležitá a to do té míry, že v podstatě my tu pracujeme s pracovním dokumentem, který následně vrátíme, tedy mm, Existuje tu tedy určité omezení, pan zpravodaj tedy převzal určité údaje, uvádí je ve své zprávě a v tom absolutoriu by se to mělo seriózně odrazit. Já tedy doufám, že se k tomu dostaneme, i když budeme hovořit o absolutoriu na letošní rok. A je třeba říci, že veřejné zakázky to je celkově tedy eh, jeden z těch eh, největších výdajů eh, z evropských fondů. A potvrzují to ostatně i tyto dokumenty, o nich jsme si teď vyslechli zprávu. Ale já bych chtěl i říct si několik věcí. Já sám jsem býval zpravodajem pro novou směrnici o výběrových řízeních. A ten nový bod, který se týká určité trvalé udržitelnosti a odklánění se od toho kritéria nejnižší ceny. To je ostatně i cílem, nebo bylo cílem našich doporučení. Nicméně my jsme do té směrnice převzali i věci, které by měly zabraňovat tomu, aby se ty zakázky vršily tak, že v jednom výběrovém řízení by bylo téměř nemožné aby se o to ucházela malá nebo středně velká firma, která by ty podmínky nedokázala splnit. No jenže toto se tam nedostalo, v této přístupnosti vůči malým a středním podnikům se tam nic nezměnilo, takže bych minimálně očekával, že při revizi tohoto textu se bude pamatovat i na něco takového. Pak další věc je otázka přístupu k informacím a tady bych chtěl apelovat na to, že Malý podnik by také měl mít možnost přístupu k informacím, prostě aby věděl, jakým způsobem může mít zpřístupněn přístup k výběrovým řízením. V praxi ano, tu máme situace, kdy jsou pravidla komplikovaná, kdy jsou tu složité technické požadavky a dokonce tam dochází ke korupci nebo k nějakému záměrnému omezování nebo komplikování toho řízení. A zpráva pana zpravodaje by v tomto směru asi měla obsahovat více doporušení, protože ano, můžeme jednoduše říct, pravidla jsou složitá a proto je to prostě pro malé firmy těžší, ale tady otázkou je, zda to není způsobeno trošku něčím jiným, nějakým úmyslným omezováním, ovlivňováním, anebo zda tam opravdu není korupce. A pak ještě poslední připomínka, my ve výboru pro vnitřní trh jsme nedávno uh, absolvovali takové určité přeskoumávání legislativy a připravili jsme dokument, který se týká právě toho e-procurementu, těch elektronických zadávání veřejných zakázek a má to právě zjednodušit i těm menším podnikům účast na těch veřejných zakázkách. Poskytuji jim to informaci a v podstatě je škoda, že ani toto se nedostalo do té zprávy. Samozřejmě do velké míry šlo o aktivitu výboru pro vnitřní trh, ale zase je to takový poměrně jednoduchý dokument, takže je to škoda, že to tam nedostalo. A nyní to máme zase takové složité formuláře, kdy vlastně ty firmy musí veškeré informace získávat sami a ty standardizované informace, které se, jsou obsaženy v těch procesech, tak vlastně eh, jsou víceméně eh, vždy stejné a myslím si, že či, kde vynakládají ty podniky nejvíce času, je právě toto a to komplikuje tu přístupnost k výběrovým řízením. To je tedy něco, co jsem chtěla řídit, eh, říct panu zpravodaji. A ten e-procurement, to je pěkný termín, ale myslím si, že třeba ho v reálu zjednodušit. Pan kolega Šoltes. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato zpráva samozřejmě není žádnou novinkou ve veřejném prostoru v Evropě. Více než 25 let se zaobíráme systémem zadávání veřejných zakázek. Máme směrnice, které ovšem odráží situaci 80 let minulého století a panuje tady pocit, že po 25 lety se zaobíráme a bojujeme se stejnými problémy, jako to bylo před 20 a 10 lety. Je tady celá řada eh, chyb a nedostatků. Když se podíváme například na zprávu eh, Evropského účetního dvora, tak tedy si skutečně dělám obavy týkající se toho, jak to bude vypadat v budoucnosti. Eh, se zadávání veřejných otázek. Otázkou je, zda vůbec na úrovni Evropské unie může existovat nějaký ideální systém jednotného, eh, dosáhnout na jednotném trhu zadávání veřejných zakázek podle stejných pravidel. Evropský účetní dvůr eh, zpracoval údaje ku příkladu pro případ, že jednotný trh pro zadávání veřejných zakázek by mohl být lépe integrován, jaký dopad by to mělo. To by se samozřejmě mohlo stát skutečností, ale máme tady otázku, zda je skutečně něco takového dosažitelné, protože hodnocení možných úspor, ke kterým má dojít, jsou samozřejmě velice odvážné. A ještě pár, několik důležitých věcí. Uh, v této zprávě je také vidět, k jakým chybám došlo v poslední fázi eh, zadávání veřejných zakázek a po ukončení, po uzavření smlouvy. Vidíme, že většina chyb eh, probíhá před zadáním zakázky. K chybám dochází také v jiných oblastech které, ke kterým dochází pod prahovou hodnotou, když není nezbytné zveřejňovat zadávání veřejných zakázek, ať už na úrovni evropské úrovně, tak na úrovni členských států. To je samozřejmě velice důležitá oblast, kde by komise mohla dojít k významnému pokroku, zejména co se týče doporučení, co by se mohlo dělat s tímto zadáváním veřejných zakázek ležící pod prahovou hodnotou. Děkuji ještě jednou Evropskému účetního dvoru a možná, že bychom mohli popřemýšlet o tom, abychom v budoucnu provedli určitou revizi, abychom přemýšleli o tom, jak to vypadá s těmito cíly. Jsou sice velice troufalé, ale otázkou je, zda zadávání veřejných zakázek v Evropské unii vůbec uskutečnilo své cíle. Zda existence tohoto evropského zadávání veřejných zakázek je vůbec oprávněná. Hovořím tady o možných úsporách, hovořím tu o možném dopadu jak to vypadá se přístupněním, eh, s eh, přístupem malých a středně velkých podniků. Jedná se tady o vnitřní trh Posiluje systém zadávání veřejných zakázek skutečně vnitřní trh, to znamená spolupráci podniků mezi jednotlivými členskými státy, anebo je tomu tak, že většina zadávání e, slouží vnitrostátním podnikům, které se přihlásí? To jsou velice důležité otázky a jsou to informace, kde by bylo zajímavé doptat se ještě. A bylo by to zajímavé jak pro evropskou veřejnost, tak pro Evropskou komisi, co se týče Evropské komise. V této zprávě eh, se zmiňuje akční plán ze strany Evropské komise. Bylo to potvrzeno odpovídajícími generálními ředitelství v roce 2014 v lednu. Vidíme, že tady je zapracováno několik doporučení a většina z nich nebyla vůbec realizována. Vůbec nedošlo k zahájení jejich prosazování. Já si myslím, že tady komise v této oblasti by měla dostat své odpovědnosti a pokusit se v této nastávající fázi uh, Ehm, vyvíjet tlak na členské státy, aby začaly uskutečňovat tato opatření, tak, aby eh, ty směrnice a předpisy mohly být eh, skutečně prosazeny. Máme tady ještě další přihlášení. A teď pan kolega Gajer. Já už jsem ti eh, v úterý mohl prokázat tu laskavost. Nevím, jestli to mám dneska zopakovat. Nejprve chci poděkovat eh, panu Owenovi a panu Balcitisovi za vynikající podklady. Já si velice dobře vzpomínám, když jsem pracovala v nezemské společnosti v jedné spolkové zemi, musel jsem udělat vypsání veřejné zákazky, zakázky pro logo určitého projektu této společnosti a bylo to, jestli se správně vzpomínám, zhruba tisíc eur a můj tehdejší šéf administrativy mi dal tři složky spisu, kde mi řekl, tady jsou všechno pravidla, která je třeba dodržet při zadávání zakázky v hodnotě tisíc eur. A tady se tedy ptám, zda tato pravidla nejsou tak přehnaná, že za A nelze vůbec zabránit tomu, aby chyby nevznikly. A za B, kdy by usnadněním, a teď to myslím ironicky, kdy usnadnění komplexnosti eh, by mohlo naprosto ve, ve, vést k zhroucení vnitřního trhu. Já chápu to, my komisi je strážkyní smluv, eh, smlouvy jsou jednoznačné, chceme zadávání veřejných zakázek na evropské úrovni ale to je otázka tedy, kterou nemusí někdo bezpodmínečně v této místnosti teď odpovědět, ale kdybychom snížili zadávání veřejných zakázek, to znamená, eh, kdybychom redukovali jejich zadávání, Myslím si, že by to tedy nezhoršilo situaci na vnitřním trhu, naopak by to zjednodušilo. Otázka té složitosti a komplexnosti souvisí také s otázkou, kterou kladu teď panu Ovinovi V poznámce 25 upozorňujete na tuto otázku složitosti, komplexnosti. A otázka, kterou já si v této souvislosti kladu, je, jak posuzujete možnost na základě snížení této složitosti eh, v oblasti chybovosti vůbec dosáhnout. To je moje první otázka. Moje druhá otázka je na komisi. Evropský účetní dvůr tady navrhuje dospěl k velice tvrdým opatřením. A sice eh, z regionálního fondu u členských států, které příliš málo eh, zohledňují ta pravidla zablokovat ty platby. Já bych se rád zeptal komise, jak posuzuje právní základ této možnosti, na základě jakého práva bychom to mohli učinit a jak rychle by to mohlo jít rychle v dvojím ohledu. Za prvé, kdy by komise řekla, teď tedy nedbalost členského státu je tak jednoznačná, že musíme zablokovat prostředky za prvé. A za druhé, jak rychle by to potom nastalo, eh, když dojde k rozhodnutí o blokaci pladeb? přepne se nějaký přepínač a všechny platby budou zablokovány během 24 hodin. To mě tedy zajímá, jak rychle dopadne to kladivo na stůl. E, to jsou otázky v oblasti tempa. A já bych navrhl milým kolegyním a kolegům, aby toto téma, které podle mého názoru je z nejrůznějších důvodů nesmírně důležité, Rád bych tedy navrhl, aby se náš výbor i nadále zaobíral tímto tématem a, možný, a možná zpracoval také zprávu z vlastní iniciativy. Tím, že se zaobíráme tou chybovostí, vidíme, že ty jsou velikým zdrojem obav při zadávání veřejných zakázek a kdybychom měli dosáhnout skutečně jednoznačnému prohlášení o spolehlivosti, tak je třeba, aby se tady něco stalo. Děkuji. Kolega Vali. Kolega Vali. Děkuji, já se pokusím být stručný vzhledem k tomu, že nemáme příliš mnoho času. Já s velkým zájmem vítám tuto zprávu, protože pro nás představuje uh, takový rámec, ve kterém poukazuje na zásadní problém mnoha zemí a konkrétně i v Itálii. E, fondy pro kohezi, pro, rozvojový, pro rozvoj soudržnost, ano, tady je třeba prokázat, jak se řídí a vynakládá správně z prostředky. A jsou tu určité tedy omily, určitá chybovost, existují určité Prahy, které se někdy mohou využívat pro přidělování určitých částek, řekneme některým šťastlivcům a jiným ne. V těch dokumentech se informuje také o tom, jakým způsobem tady dochází k provádění těch, zavádění těch veřejných zakázek. Nicméně transparentnost tady není příliš jasná. Občané nevědí, k čemu dochází, vědí o velkém skandálu ve fotbalu, ale tady to je obrovský problém. Tady se opravdu eh, hovoří o vysokých částkách, o vysokých, vysokých prostředcích. To jsou téměř eh, miliardy na soudržnost, na rozvoj a lidé ani nevědí, jakým způsobem se s těmito prostředky vynakládá. Já si myslím, že to je něco, co by veřejnost měla vědět, protože často se to k ním vůbec nedostává. A já opakuji, mě toto překvapuje. Překvapuje mě, že se tomuto nedostává nezbytné publicity. Když se pozastaví platby, protože systém nefunguje, tak ano, s tím souhlasím, ale také by tu mohl existovat určitá lhůta eh, pro, řekněme, mm, vyřešení toho problému a myslím si, že tady tento eh, náš výbor by měl vést tento boj, předložit návrhy a prohloubit tuto debatu. Určitě tato zpráva z vlastní iniciativy na ní se bude nahlížet s velkým zájmem, protože je třeba velice jasně říci, že tady v tomto výboru nás opravdu, eh, nám leží na srdci rozpočet Evropské unie, eh, prostředky našich občanů a to je velice důležité. Existují určité systémy určitého klientelismu, kde se vynakládá špatně s veřejnými prostředky a my bychom měli pracovat tak, aby se s těmito prostředky vynakládalo dobře. A ty částky, které se objevují v této zprávě, ty jsou opravdu více než překvapující, takže by bylo opravdu dobré, aby naši spolobčané opravdu věděli, eh, s jakými částkami se tu eh, hraje hra. Kolegyně Schmidt? Děkuji. Já jsem eh, v Salzburgu zavedla elektronický systém k udělování veřejných zakázek a k vypisování těchto zakázek. Ale když se podíváte na malé město jako Salzburg eh, a, a jde to, tak bych řekla, že to musí fungovat i v ostatních malých městech i v Evropě. Ono nejde o to něco umět, spíš jde o tu vůli. Eh, z toho, co tady poslouchám, mám trošku strach, protože zde máme nějaký náhodný průzkum, z něho máme data a teď ty všechny ostatní státy, které nebyly předmětem tohoto průzkumu, e, mě trošku trápí, musím říct, protože chyby v členských státech je potřeba odhalovat. Ale k tomu je ta systematická analýza dosti obtížná. Proto potřebujeme tu celkovou databázi. Nejen u nás v Evropě, u komise nebo někde, ale i přímo v členských státech protože tím se výrazně zjednoduší vyhodnocování dat. Požadavky eh, po větší transparentnosti výboru KONT, no, ty už eh, jaksi máme více než rok, aniž bychom měli nějaké výsledky. Takže je skutečně potřeba se přesvědčit o tom, že nejenom, že potom budeme žádat, ale že to také jaksi implementujeme, aby skutečně někdo mohl říci na konci volebního období nebo někdy, Skvěle. tady se transparentnost skutečně aplikovala. A k tomu bude potřebovat, eh, potřeba vybudovat jaksi systém nejlepších příkladů, bude potřeba na některé státy trošku zatlačit. Připojuji se k panu Gajerovi. Nevím, jak rychle takovýto systém může začít fungovat. Čím dříve začne fungovat, tím větší tlak můžeme na členské státy vyvinout, aby lépe nasazovali prostředky z evropských fondů. Děkuji jako poslední pan Čarnecký. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát kolegovi, panu Balčitisovi, protože je to velice důležitá, naprosto zásadní zpráva. Tady se nesnažím být jenom milý, ale opravdu upřímně si cením kolegovi práce, a ještě bych chtěl také poděkovat panu Vinu Owenovi za opravdu efektivní přístup účetního dvora. Nicméně přesto všechno ještě několik připomínek. Já souhlasím s kolegou panem Balim, který řekl, že eh, v kontextu eh, našich voličů tady tyto záležitosti jim nejsou jasné. Zadávání veřejných zakázek to není vůbec jednoduché a jasné téma, alespoň u nás v Polsku tomu tak není. A také bych chtěl říci, že je to kontroverzní, také to hodně závisí na tom, kdo je zrovna u moci a podobně. Kdybychom měli jasná pravidla, to by hodně pomohlo i jako prevence a podle mě je to zásadní. My prostě nemůžeme my jen, jenom to že tu budou nějaká pravidla, ale podniky prostě nebudou plnit. To je nepřijatelné. A pak tomu ještě, co řekl pan Gajers, tedy chopit se této iniciativy, učinit určitý krok zpět, zamyslet se nad tím, ano, to by byl dobrý přístup zamyslet se tedy tak, eh, nebo umožnit ten prostor, abychom si to všechno ještě prohovořili a přišli s nějakými závaznými doporučeními. To si myslím, že by bylo opravdu rozumné. A jsem přesvědčen, že toto je zásadní, a to nejen pro Evropskou unii jako celek, my jsme například měli zasedání výboru AFET, kde pan Bas Belder uh, eh, hovořil o své zprávě o vztazích mezi EU a Čínou, takový určitý horký brambor, ale právě je tam ta otázka přístupu na trh evropských podniků, nebo spíše nedostatečný přístup. Uh, do těch postupů veřejných zakázek v Číně. Evropské podniky jsou víceméně vyloučeny z přístupu na čínský trh a to je tam zase jedna z těch zásadních otázek, takže myslím si, že je to důležité téma pro evropské podniky. Děkuji za eh, komisi, vítám paní Vila Franka, řidit, eh, potom Hansa Seberta, auditora a pana Argos de DG Grow, kdo začne. A bylo by fajn, kdybyste nám nečetli jen to, co jste si přinesli s sebou na papíře, ale kdybyste třeba reagovali i na otázky. Tak, kdo se obětuje? Paní Vila Franka. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Já bych za DG Regio chtěla poděkovat účetnímu dvoru a panu Vinovi Owenovi opravdu za jeho komplexní zprávu. A stejně tak bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, panu Balčitisovi. My jsme s oběma z nich eh, hodně spolupracovali a ta doporučení podle mě si myslím, že jsou zásadní. Komise je přijala um, jako celek kolega Frank Zeberg, asi jej znáte velice dobře, zastupuje oblast auditu na DG Regio a kolega François Bo také zareaguje na některé dotazy, nicméně za sebe bych chtěla říci, jaké jsou tady ty nejdůležitější prvky. Tedy, co se opravdu mění po této zprávě účetního dvora a po zprávě Evropského parlamentu. Po této zprávě jsme dospěli k závěru, že je důležité navýšit tu úroveň politické rozpravy na téma, jak tedy působí komise při zadávání veřejných zakázek. Z technického hlediska si myslím, že již aktivně spolupracujeme s příslušnými ředitelstvími pro eh, strukturální zdroje a ředitelství GRO, tedy pro veřejné zakázky. Nicméně zaznamenali jsme, jaká je tady skutečnost. Je zapotřebí navýšit tu úroveň debaty. Eh, ne, paní Korina eh, Prec která je zodpovědná za regionální politiku, eh, také sama poukázala na to, že je třeba se pravidelně setkávat. První setkání proběhne 1. prosince také právě za účasti pana Ouvena. Je důležité zjistit, co již bylo převedeno, tedy transponováno, co udělali členské státy a co ještě chybí, co zbývá udělat, jaké kroky učinit. Myslím si, že nejdůležitější v rámci tady té spolupráce je zaměřit se na to, kde se nacházíme ve věci těch podmínek pro tu takzvanou podmíněnost ex ante. To je naprosto zásadní. Vy víte, že tam bylo 12 členských států, které neplnily tyto požadavky, v mezidomí tři státy provedli nápravu, to znamená ještě jich několik zbývá, které prostě tyto podmínky úplně neplní. A my jsme se zhodli na tom, že země od země, že tu budou individuální akční plány a jsou to opravdu kompletní plány, ve kterých se navrhuje od tedy profesionalizace při řízení těch veřejných zakázek, vedení boje proti podvodům, proti korupci a komise zhodla na tom, že ty dvě významná ředitelství budou v nadcházejících třech měsících definovat určitý systém, který by takovým koherentním způsobem do konce 2016, jak eh, je mm, mm, napsáno v nařízení, se prostě splní všechno to, co je zapotřebí, aby prostě ta podmíněnost ex ante byla opravdu prováděna, abychom mohli už opravdu přejít k dalšímu kroku. A myslím si, že tady ta politická úroveň spolupráce je velice důležitá. A kromě toho si myslím, že se opravdu již změnila ta úroveň spolupráce mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. Už mohu tuto spolupráci označit jako opravdovou. A tady toto to není jenom otázka strukturálních fondů, to je opravdu otázka řádného uplatňování pravidel pro veřejné zakázky. A ještě bych chtěla říci něco k těm otázkám, které tu zazněly. Veřejné zakázky ano, jsou velice důležité, protože se jedná o míru efektivity veřejných výdajů ale jsou důležité také proto, že prostřednictvím těchto nástrojů pro veřejné zakázky ehm, můžeme zabránit i možným střetům zájmu, které by mohly následně vést k podvodným situacím. No a z tohoto hlediska díky těm zapojeným generálním ředitelstvím si myslím, že komise učinila významné kroky. Měli jsme tu konference, pokud se nemýlím, v nějakých 12 členských státech konference o boji proti korupci. No a již na závěr, ano, opakuji, je to důležité téma, to je zásadní. A ještě chci říci tedy, že spolupráce je výtečná a nyní tedy budeme analyzovat tento interní plán. Tak děkuji, tak dobře, tak kdo zodpoví ty otázky tedy? Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, dobrý den všem. I já bych vás chtěl ujistit za to, že děkujeme účetnímu dvoru za tuto zprávu, děkuji panu kolegovi a jeho týmu. Já vím, že auditory nemá nikdo moc rád, ale skutečně je skvělé tuto zpětnou vazbu mít a chci poděkat i panu Valčitisovi za jeho doporučení, která velice vážně budeme teď implementovat. Z mé strany bych chtěl ujistit tento výbor, že co se týká auditu, my už jsme aktivní více než 10 let v oblasti veřejných zakázek a každý rok vykazujeme um, informace o naší činnosti, to znamená jak preventivní, tak korektivní. Na preventivní stránce e, zde jsem velmi rád, že máme užší spolupráci jednotlivých DG v komisi, protože naše aktivita je tím daleko širší než aktivita auditu. A na straně auditu eh, zde jsem pišný na výsledky, kterých jsme za posledních deset let dosáhli. Mám několik příkladů. Prostřednictvím auditů a zjišťováním nesprávné eh, implementace směrnic a nebo implementace veřejných zakázek můžeme zajišťovat lepší plnění pravidel tím, že zlepšujeme systémy v jednotlivých členských státech. Například máme řecký akční plán, to už od roku 2003, kdy jsme požádali řecké úřady, aby radikálně změnili způsob, jakým implementují e, systém zadávání veřejných zakázek pro politiku soudržnosti. E, tehdy to byly obrovské finanční korekce, více než 500 milionů. To samé se dělo ve Španělsku, to se v tomto výboru už diskutovalo. Eh, tam šlo opět o systém pro veřejné zakázky. Od auditu v roce 2003 a 2004 jsme jeli do Španělska a diskutovalo se zde o všech těch korekcích, kterých bylo za více než 1,5 miliardy. To je ta známá otázka modifikados, kterou tento výbor diskutoval. A v roce 2013, pardon, 11, opravuje se řečník, Španělé systém změnili, aby se eh, tomuto opakování tohoto druhu chyb, chyb dále vyhnuli. A nebo zde máme akční plán pro Polsko od roku 2005 a 6, kdy jsme zjistili problémy s modifikací eh, jaksi fyzických prací v projektech eh, Fondu soudržnosti, které se uplatňovaly vlastně ve všech veřejných zakázkách a opět náš audit vedl k změně systému. Takže Toto jednoznačně dokazuje, že jsme aktivní ve všech členských státech a řešíme tyto otázky všude. Já jsem velice rád, že tímto akčním plánem teď máme všechny tyto aktivity pod jednou střechou a můžeme zlepšovat různé aspekty tohoto systému. Pan Gajer měl um, konkrétní dotaz, co můžeme udělat k zmrazení pladeb, když se objeví problémy. Jak víte, dnes odpoledne přijde generální ředitel DEFA, bude hovořit o Eh, své výroční zprávě. On hovoří o velmi důrazné politice k si přerušení plateb. Pokud mý auditoři zjistí nedostatky eh, implementace veřejných zakázek v oblasti politiky soudržnosti, máme nástroje pro okamžité pozastavení plateb, ve kterých pak pokračujeme až ve chvíli, kdy máme auditorské důkazy o tom, že ty systémy byly opraveny a že došlo ke korekcím i Eh, zpětně. Eh, kolegyně eh, vysvětlila, že co se týká ex ante požadavků pro nové období, máme závazek do konce roku 2016 zhodnotit, zda akční plány v členských státech budou zavedeny. Pakliže nebude k dispozici rámec pro efektivní systém veřejných zakázek v členských státech, komise bude muset přerušit poskytování prostředků. My proto máme jasný právní základ a jsme připraveni tuto možnost využít. Nicméně do té doby e, pracujeme, jak říkala Victoria, s členskými státy společně s DG Grow, abychom se v této věci dostali ještě dál, abychom zajistili, že ty systémy do konce roku 2016 k dispozici budou. I já vám děkuji, paní předsedkyně. DG Growth, které má na starosti veřejné zakázky, právní rámec a politiku, vítá zvláštní zprávu a práci pana Vinovena. Vítáme také eh, práci parlamentu a eh, vašich zpravodajů. Pravidla pro veřejné zakázky v EU musí být plněna zejména při výdajích z politiky soudržnosti. Potřebujeme robustnější systém, a to i nad rámec politiky soudržnosti obecně, ale i nad rámec prahových hodnot. Vždy se hodí připomenout, že 2,3 bilionu euro, to znamená docela dost procent z HDP EU, se vydává právě na veřejné zakázky. Co se týká oblasti výdajů na politiku soudržnosti, to má pozitivní systémový efekt i na systémy veřejných zakázek obecně. Ale platí to i naopak samozřejmě. Pakliže se posouváme v oblasti veřejných zakázek, má to pozitivní dopad na eh, politiku soudržnosti, což znamená, že musíme eh, zavést ten, abych tak řekl, pozitivní začarovaný kruh. A zde DG Growth spolupracuje se zbytkem komise. Komisařka Běnkovská tomuto přisuzuje velkou důležitost. Tato spolupráce bude pokračovat i v následných pracích eh, vyvstávajících z doporučení účetního dvora. Sdílíme analýzu účetního dvora, co se týká hlavní chybovosti. Veřejné zakázky jsou velice často prováděny bez potřebných znalostí a dovedností. Zarazí nás možná, že e, tento systém je velice neprofesionální, což se identifikuje jako jeden z hlavních důvodů pro chyby. A je to velká výzva i v oblasti korupce. Chceme-li s tímto bojovat, a my si uvědomujeme, jak velká výzva je profesionalizovat celý tento sektor. Podnikáme konkrétní kroky na profesionalizaci eh, orgánů zadávající veřejné zakázky v členských státech. Připravujeme globální strategie pro posílení systému udělení veřejných zakázek, zejména co se týká namíru připravených strategií pro jednotlivé členské státy a horizontálních politik. Identifikovala jsme konkrétní výzvy pro konkrétní členské státy a s těmi teď pracujeme aby ty členské státy způsobem ušitým na míru pro ně tyto problémy odstranily. Neustále máme na paměti důležité datum, důležitý termín v roce 2016 a splnění ex ante kondicionality pro veřejné zakázky. Také souhlasíme se zjištěním účetního dvora, co se týká nedostatečně podrobných a robustních dat o veřejných zakázkách. V DG Growth si myslíme, že potřebujeme naprosto nutně pečlivěji připravená data, Nejen tedy, že se nebudou identifikovat chyby, ale obecnější data nemáme, co se týká výdajů v členských státech. Proto zvažujeme, že bychom podnikli důležité kroky pro podpoření lepšího sběru dat a lepší agregace dat strukturovaným způsobem. Ale také chceme zlepšit eh, systém analýzy dat pokročilými systémy ana- eh, eh, matematické analýzy. Když dovolíte, vyjádřím se stručně ke komentářům poslanců. K panu De Jongovi. Nový právní rámec který má být transponován do dubna 2016, zahrnuje celou řadu opatření, která mají za úkol zlepšit přístup malých a středních podniků do veřejných zakázek. Je to celá řada opatření, nebudu zabíhat do podrobností, ale jsou to opatření výrazná. Rád bych také zdůraznil fakt, že eh, poprvé v historii práva EU, pokud se nepletu, se zavádí celoevropský pojem střetu zájmu a který se zakotvuje i do nových směrnic. Členské státy teď mají povinnost, že zadávající orgány mohou zabránit, detekovat a napravovat střety zájmu, přičemž budou muset komisi podávat zprávy na toto téma. To je velice výrazný krok. A rovněž bych řekl, že zcela souhlasím s panem Šoltesem v tom smyslu, že veřejné zakázky musí být posíleny a zrobustněny i nad rámec prahových hodnot. To je právě ten systémový rozměr naší podpory všem orgánům zadávajícím veřejné zakázky v členských státech v rámci této reformy, eh, prostřednictvím čehož se nám snad tohoto cíle podaří dosáhnout. Děkuji. Děkuji, pan Owen, ale velmi stručně, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, stručně. Chtěl bych poděkovat všem poslancům za pozitivní reakce a díky komisi za vyjasnění celé věci. Pan De Jong zcela správně říká, že informační technologie jsou velice důležité, zejména pro malé a střední podniky. Omlouvám se, pakliže jsme v této zprávě neřešili ne, ne ten takzvaný zjednodušený formulář. Já se to pokusím napravit. Já 9. Eh, příštího měsíce o tomto budu hovořit před výborem IMCO. Pan Šoltes se správně ptá na následné akce. My budeme i nadále kontrolovat implementační kroky v komisi i v členských státech a jednoznačně se k tomuto vrátíme v následných výročních zprávách. Nechci tady samozřejmě předjímat eh, naši výroční zprávu v příštím měsíci, kterou vydáme, ale předpokládám, že i tam budou veřejné zakázky hrát eh, dosti výraznou, byť smutnou roli. Co se týká veřejných zakázek vyhrávaných národními firmami, eh, tady mě zaujal ten příběh pana Gajera. Možná ten nám vysvětluje, proč v některých členských státech jsou veřejné zakázky v objemu nad prahovými hodnotami méně než průměr. Eh, tady se ptáme v odstavci 8 na některé věci, týkající se praktik v členských státech. Možná to je něco, co by komise mohla reflektovat. Co se týká jeho otázky na mne, co lze udělat s tou komplexitou celého procesu, my se snažíme vysvětlovat, že pakliže jsou pravidla řádně implementována a implementace je klíčem, pak ta nová směrnice, ty nové směrnice o veřejných zakázkách částečně tu komplexnost už řeší. Nicméně v implementaci je často pokulháváno, abych tak řekl. Pan Valli má pravdu, e, toto je hospodářsky velice důležitý sektor. Zaměřujeme se na smlouvy, které představují třeba nějakých 20% HDP EU, co se týká tedy e, veřejných zakázek. To znamená, že i drobná zvýšení efektivity mohou mít velice výrazný hospodářský dopad. Takže děkuji panu Gajerovi a Černeckému, kteří řekli, že by uvítali soustavný dialog. E, účetní dvůr samozřejmě se bude konstruktivně podle možností účastnit. A jsem velmi rád, že komise mě poprosila, abych přišel na tu první následnou schůzku. To je, myslím, velice jasný signál, že konkrétně tito dva komisaři chtějí spolupracovat a dosáhnout vyvážené politiky. Co se týká vyváženosti obecně, nemyslím si, že je úplně pravda, pane Gajere, že navrhujeme ten jaksi nekompromisní přístup. Jak říkal Frank Zeber, ta legislativa je jasná. Pakliže ty ex ante kondicionality nebudou splněny do konce roku 2016, pak komise bude muset podniknout konkrétní kroky. To je správné a je to dobře, protože komise musí používat jak ten cukr, tak ten byč. A v tomto kontextu nakonec ještě jedna věc. Dnes jsem od komise slyšel poprvé, pokud jsem tedy dobře rozuměl, že měli 12 členských států, které neplnili ex ante kondicionalitu. A pokud jsem dobře slyšel, tak tř- ve třech už je to napraveno. E, doufám, že mi sdělíte, které ty tři státy jsou. Ale ať už to jsou kterékoliv, pakliže ještě dnes existuje devět členských států z těch 12, které stále neplní ex ante kondicionalitu, tak to znamená, že máme obrovský podíl veřejných výdajů EU, který je ohrožen. Takže prosím, pokračujte v té dobré práci, těšíme se na uh, sledování vašeho pokroku. Děkuji. Děkuji. Kolega Balčitis, ale opravdu jen stručňoučce, prosím. Ači pirmininkė, labai trumpai. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Velice stručně. Eh, co se týká odpovědí a návrhu komise, že je třeba diskutovat na veřejnosti daleko více tyto záležitosti, Musíme konečně přejít od slov k činům. Má zpráva eh, bude obsahovat jednu stránku ve zprávě komise. Zda komise tuto jednu stránku zohlední, to je její úlohou. Chtěl bych velice srdečně poděkoval všem, kteří se účastnili této diskuse. Zohledníme návrhy, které tu zazněly a vážená paní předsedkyně, měli bychom přece jenom zvážit, Zda bychom v příštím roce neměli vytvořit zevrubnější dokument týkající se fungování tohoto zadávání veřejných zakázek a tento dokument by možná vypadal trošku jinak než tento. Děkuji mnohokrát za tuto velice významnou zprávu, jakož i za diskusi. Každopádně to budeme dále sledovat a komise to může pochopit klidně jako hrozbu, jako výhrušku. Další bod bude posunut, na to máme dost času, protože eh, pozměňovací návrh lze předkládat do 28. října a nyní eh, se budeme zaobírat bodem číslo 3 a sice výměna názoru s paní Paní Gresle, já chci jenom říci, že je velice nezdvořilé nechat mě tady čekat 40 minut, aniž bych mohl pohovořit. Rád, že tento výbor není příslušný za kontrolu času. Já jsem tedy velice rozloben a rád bych to tady vyjádřil. My to bereme na vědání, pane Gigolde, je mi to velice líto, ale v současné době jsme v časové tísni a proto tento bod přesuneme až budeme mít více času na tuto diskusi, protože dnes tady máme také Evropskou investiční banku z hosty z Lucemburska, takže jistě pochopíte, že jsme v časové tísni. A poslanci jsou hold jako vítací, jako ví jsou. E, někdy to člověk nemá úplně pevně v ruce, záleží na přihláškách do diskuze a tak dále. Je to samozřejmě pro nás velmi důležité téma, toto zadávání veřejných zakázek. A teď Máme bod číslo tři a e, CI se záležitosti související s udělením absolutoria parlamentu v roce 2013 a teď dávám slovo panu zpravodaji. Prosím, pěkně máte slovo. Paní předsedkyně, pane generální tajemníku, za prvé chci velice poděkovat panu generálnímu tajemníkovi za dokument, který nám byl poslán v souvislosti s udělováním absoluteria, který v 28. února minulého roku Eh, byl předložen. Děkuji mnohokrát. Rád bych poznamenal, že je nesmírně zajímavé předeslat, že Evropský parlament respektoval určité rozpočtové stížnosti či obavy, například snížení pětiprocentní eh, eh, placení, hrazení cestovní nákladu v roce 2013, úspory generálního ředitelství pro překlad a tlumočení 25 milionů v roce 2013 udělali dopad na legislativní práci a také snížení rozpočtu pro řetěz Evropská televize eh, vůči 5 milionů eh, a ta se nám tady teď zvyšuje. Rád bych připomněl, že v souvislosti s lety 2012-2013 eh, počet shlédnutých videí tvoří 500 milionů. Eh, toliko tedy eh, k rozpočtu nebo k odpovědnosti dodržovat rozpočet. Rád bych tady formuloval určité poznatky týkající se oblasti kvality a užitečnosti řízení veřejných financí. To by tedy mohlo být ještě zlepšeno. Nejprve bych si například při, přál, aby dom, eh, Dům evropských dějin, samozřejmě podporujeme tento projekt, ale poznamenávám, že bude stát méně, než se původně počítalo, protože v roce 2016 tady eh, byly eh, výdaje podstatně sníženy ve srovnání s plánovanými náklady. Já bych tady rád řekl, že se nečerpají prostředky dostatečným prostředkem, tak jak by, eh, dostatečným způsobem, tak jak by to bylo možné. Upozorňuji také ve své zprávě na nezbytnost sdílení nákladu také s bruselskými úřady, s belgickými úřady. Na straně 35 vaší zprávy stojí, že Evropský parlament ještě nejedná s, bruselský, s belgickými orgány, ale myslím si, že by bylo zajímavé, aby město Brusel a region Brusel se podstatně podílelo eh, na tomto domě evropských dějin, který jistě podpoří rovněž lokální bruselský život. No stejně tako jiné členské státy součastníci tohoto projektu eh, byla dosažena interinstitucionální eh, dohoda s Evropskou komisí, kde se počítá s tím, že určité členské státy se účastní do toho projektu. Čili konstatuji, že je možno dosáhnout i dalších synergií. Druhá poznámka se týče eh, veřejných zakázek. 30 a to byla skutečně mimořádná procedura 55 smluv, znamenal, byl, bylo v hodnotě výše ne 12 milionů eur. To je nesmírně důležité. Jedná se například o roční zprávu 2013, a tady externí účastníci eh, vypracovávali určité studie, příklad studie vypracována v think tanksích o evropském rozpočtu eh, stáli takovou takovou položku. Česká kabina se omlouvá, ale nemáme žádné podklady a v této rychlosti je pro nás velice těžké tlumočit. Eh, dále eh, jsme tady měli také sdílení zadávání interních i externích expertí, stejně tak jako racionalizaci nákladů ve parlamentním výzkumu. Moje třetí připomínka, to je otázka paritního obsazení žen a mužů v odpovědných funkcích Tady upozorňujeme na nedostatek parity. 29 šéfů jednotlivých oddělení a 33 generálních ředitelů jsou ženy a jenom 30 žen řediteli. Ve vaší zprávě jste připomněla, že tato situace je méně příznivá po roce 2013, kde byla pouze jedna žena nominována na 18 měsíc eh, eh, a eh, v rámci seniorů tedy. A rád bych tady řekl, nebo se spíš zeptal, jak si přejete v budoucích letech uskutečnit paritu v souladu s tím, co vyžaduje evropská společnost. A poslední připomínka ve vaší zprávě poukazujete na to, že jste zaznamenali pos cílení, které jsem si přál ve zprávě, která byla schválena 29. dubna, týkající se také kontroly lokálních či místních asistentů. Velice dobře víte, vy jste napsal, že počet lokálních asistentů poslanců Evropského parlamentu se pohybuje mezi nulou a 43 v roce 2013. A vy jste poukázal na to, že se jedná o politické rozhodnutí, čili já bych se obrátil na své kolegy z výboru pro kontrolu rozpočtu, paní předsedkyně, aby pro rozpočtu rozpočet v roce 2016, hm, aby 16 těchto disparit bylo odstraněno v souvislosti s politickými rozhodnutími, stejně tak, jako se to týče plade pro subvence skupin návštěvníků. Eh, v roce 2013 bylo 23 zaplaceno na základě převodu na bankovní účet. Také poukazujete na vaši administrativní opatření, aby se zabránilo určitým záležitostem v této oblasti. A e, tady je třeba se na to zaměřit, protože když se podíváme, že tady jsou ještě určité právní nepřesnosti. Dobře, paní předsedkyně, e, pane generální tajemníku, toto jsem vám chtěl tady přednést a děkuji mnohokrát ještě jednou za vaše odpovědi. Děkuji. My samozřejmě děkujeme i vám, pane generální tajemníku, i parlamentní administrativě za eh, všechna ta vysvětlení a ty přílohy. Děkuji také panu Galvinovi, vnitřnímu auditorovi parlamentu, se kterým sdílíme jednu obavu, to znamená eh, zejména ty eh, hotovostní platby za skupiny návštěvníků. My tento bod vnímáme jako jednu věc, která je stále ještě otevřená. Nicméně teď dostanete slovo vy, prosím. Děkuji vám srdečně, paní předsedkyně. Možná bych eh, nejprve mohl poukázat na některé vývoje, které, ke kterým došlo během eh, tohoto roku, posledních dnů a týdnu a poté se zaměřím na ty konkrétní otázky pana zpravodaje i paní předsedkyně. Ano, a pak asi bude ještě diskuse. Takže, témata, která nás zajímají a která tady byla zmíněna. Bezpečnost. Podle mého názoru je zde pozitivní, že opět eh, belgický stát se angažuje na vyšší úrovni než v minulosti. Měli jsme teď velké obavy, že po konci té akutní krize s těmi událostmi, které proběhly zde v Belgii, že jsme se v podstatě mohli vrátit ke statusu quo, co se týká našeho vztahu s belgickým státem v oblasti bezpečnosti. To se ale nestalo máme i nadále eh, velké angažmá a v podstatě se i akceptuje, že eh, kolem tohoto parlamentu musí být bezpečnostní perimetr, který je střežen eh, ozbrojenými strážci. My tedy za to přejímáme náklady, ale jsme vděční, že toto je ta ochrana ve vnější oblasti, kde my jako parlament nemůžeme být činni s našimi interními zaměstnanci. To je tedy nová úroveň vztahu s belgickou vládou a zdá se, že belgická strana tuto novou úroveň chce udržet bez ohledu na jiné akutní krize, což je jednoznačné zlepšení věci. Teď, co je nejnovější, mohu k tomu doplnit, že jedna z otázek, jedna z, jeden z požadavků ve vaší zprávě, eh, kterou odsouhlasilo i předsednictvo, že ta výhodná cena offsetu CO2 nám umožňuje všechny emise CO2 všech poslanců a veškeré administrativy eh, do toho offsettingu zařadit. To je konkrétní otázka, která padla a v mezidobí od posledního zasedání předsednictva jsme se rozhodli, že všechny emise CO2 budou plně offsetovány. To je výrazný krok, který je ale možný jenom díky tomu, že ceny pro offset CO2 jsou výrazně nižší, než tomu bylo ještě před pár lety. Tak, Teď tady máme jednu eh, věc k One Stop Shops. Tady máme čísla, která nejsou úplně solidní, ale provedli jsme průzkum mezi poslanci o kvalitě a spokojenosti zákazníků. Přičemž stávající čísla, ta budou ještě prověřena, ale stávající čísla říkají, že spokojenost je 93%. Pokud se to číslo potvrdí, tak si myslím, že můžeme si říci, že tyto one-stop shops byly dobrý nápad. A e, každopádně je potřeba, aby poslanci věděli, kdo ve zprávě je zodpovědný za co, abychom měli jednotné místo pro tyto informace a je na administrativě, aby e, toto zařídila. Co se týká konkrétní otázky na hotovostní platby pro skupiny návštěvníků. Paní předsedkyně správně řekla, že toto je jediná kritická akce, kterou zde máme z zprávy interního auditora. Já jsem na posledním zasedání předsednictva předložil návrh, ten se ještě diskutuje, že by totiž tyto hotovostní platby byly ukončeny. Celkově je to 16 milionů euro na hotovostních platbách. Takže to jsou hotovostní platby 16 milionů euro. A to by, mohlo být, to by mohly být částky, které jsou občas 10 až 15 tisíc euro. Takže jsou to velmi výrazné cifry. A my si myslíme, že už eh, jak si to nepatří do dnešní doby, i co se týká bezpečnosti mimochodem. tak to, eh, tak to pokračovat. Nicméně v mezidobí se hodně zlepšila i oblast bankovních převodů, což znamená, že jsou to bezhotovostní platby, které, na které se můžeme více a více spoléhat. Pan zpravodaj správně poukázal na to, že podle našich stávajících čísel jsou náklady na výstavbu Domu evropských dějin o zhruba 2 miliony euro pod předpokládaným rozpočtem. Jak všichni víme, u stavebních projektů se děje málo kdy, že nakonec náklady na stavbu jsou nižší, než kolik se původně počítalo. E, pravidelně to je tak, že e, ten rozpočet je překročen. Takže momentálně vycházíme z toho, že co se týká tedy nákladů na stavbu, ten e, autorizovaný rozpočet nenaplníme celý. Co se týká jídelen, opět i to je pravidelné téma zde. I v rozpočtovém výboru jsme udělali krok vpřed. Máme zde nového provozovatele. Nicméně chceme více konkurence, to znamená od roku 2016 budeme mít ještě dvě menší restaurace na úrovni nula, tak abychom krok od kroku zaváděli více konkurence mezi jednotlivými těmito kantýnami a restauracemi přímo zde v parlamentu. No a možná ještě poslední věc, kterou mohu zmínit, než se pak dostanu k těm konkrétním specializovaným otázkám té zprávy. Máme z července rozhodnutí předsednictva, které eh, nemohlo být provedeno kvůli právě absolutoriu. Předsednictvo na můj návrh rozhodlo, že co se týká eh, další výstavy budovy Konrád Adenaru v Lucembursku, Eh, pozastavíme renovační práce starých budov a že tu situaci, situaci na začátku příštího legislativního období pak eh, nově evaluujeme. Což teď vede k eh, redukci nákladů o 67 milionů euro. Proč to děláme? Děláme to proto, že se chceme zasnažit ten počet pracovníků snížit i pro ty nové budovy. Takže pak provedeme na začátku příštího legislativního období novou evaluaci, co se týká prostředků a dlouhodobé potřeby zaměstnanců. Ale jsme optimističtí, že možná eh, nám obě tyto nové budovy budou stačit. I tedy co se týká organizace kancelářské plochy, tedy že těch 67 milionů euro nebudeme dlouhodobě potřebovat. To samozřejmě odvisí od toho, zda ve střednědobém horizontu dostaneme na stůl nějaké velké rozšiřovací projekty, protože pokud víte, eh, při takovýchto rozšiřováních nabíráme zhruba 120 lidí a eh, většinou jsou to lidé, kteří pracují v Lucembursku. Jsou to většinou lidé pro překladatelské služby, protože pro každý nový jazyk potřebujeme zhruba 50 překladatelů, k tomu se přidávají eh, také zaměstnanci v obecných funkcích, v personalistice, informatice, správě budov anebo v právní službě. Takže těchto 67 milionů euro každopádně vydáme až tehdy, kdy budeme vědět, že je skutečně potřebujeme. Tak a teď tedy ta specifika, ty specifické otázky pana zpravodaje, které jsem zatím ještě nezodpověděl. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, za spolupráci panu zpravodaji, eh, která byla skvělá v průběhu celého toho procesu. Tedy Dům evropských dějin. Možnost eh, nějakého, nějaké spoluúčasti belgického státu, to se hodnotilo ještě v prvotní fázi, ještě předtím, než byla navržená ta a odsouhlasena ta stávající verze Domu evropských dějin belgický stát tuto svoji spoluúčast zamítl. Proto je projekt Domu evropských dějin v první fázi selhal. Pak byl znovu zahájen eh, za předsednictva Hanse Gerta Peteringa. A eh, tehdy předsednictvo rozhodlo, že to uděláme sami. Jsme velice rádi, že i Evropská komise, byť obezeně nějakým způsobem, přispěla k těm nákladům. My jsme Eh, od komise dostali 800 tisíc euro, což nám umožnilo tento dům otevřít, zatím tedy teoreticky, na 7 dní v týdnu pro návštěvníky, což je pozitivní rozvoj. Belgický stát od začátku říkal, že se na financování tohoto projektu nebude podílet. Co se týká výjimečných postupů, zde můžeme říci, že jsou předpokládány ve finančním nařízení. Těchto 39% se uvádí, když eh, se podíváte na všechny smlouvy do 10%. A všechny tyto věci se hodnotí eh, ze strany Forum Marše Publik. A to i co se týká rozpočtové kontroly. Ani zde jsme nenarazili na konkrétní problémy. Přesto se samozřejmě budeme snažit toto číslo udržet na co nejnižší úrovni. Spravodaj kromě toho hovořil o otázce externích studií. Momentálně předpokládáme, že eh, Members Research Service bude vyvíjet produkty pro konkrétní poslance, kteří třeba sami nejsou specialisty na dané téma, ale kteří samozřejmě musí být, mít možnost být plně informováni, rozhodovat na frakcích, rozhodovat na plénu, eh, vysvětlovat dané téma občanům a nebo tisku. A proto ty produkty, eh, které vytvářejí politická oddělení, trošku jiné podstaty. Jsou obsáhlejší, detailnější a spíš jsou cíleny na odborníky ve výboru, to znamená na zpravodaje a stínové zpravodaje. A tím pádem ale stojí také víc peněz. Přesto eh, toto rozdělování úkolů budeme pečlivě sledovat eh, je to konec konců součást eh, závěru předsednictva, tedy z zřízení výzkumné služby. Budeme to dále přeskoumávat v čase a uvidíme, zda toto rozdělení úkolů se vyplatí a nebo zda bude nutné něco poupravit. Teď k otázce zrovnoprávnění mužů a žen. Podíváme-li se na tu dlouhodobější perspektivu, vy jste zmínil rok 2013, ale když se podíváme na eh, dlouhodobější období, tak můžeme říci, že před rokem 2004, nebo jinak v roce 2003, jsme neměli ani jednu generální ředitelku. Nula. V roce 2004 jsme měli první generální ředitelku a e, k dnešnímu dní máme čtyři generální ředitelky. To znamená zhruba třetinu. Ta Čtvrtá je momentálně na přechodné pozici, nicméně bude se o tuto funkci ucházet i na jaksi trvalý pracovní poměr. Nicméně jsem rád, že jste to téma zmínil, protože si myslím, že potřebujeme tuto diskusi, potřebujeme tu pobídku zvenčí, která nám pak pomůže být vůči tomuto tématu i nadále e, citlivý, že dosáhneme té třetinové parity, respektive, že ještě překročíme. Máme zde i sektorální pokroky. Před pár lety v právní službě jsme neměli ani jednu vedoucí oddělení. Ženu tedy. Teď jich máme 50%. Když jsem začínal ve funkci, neměli jsme ani jednu vedoucí oddělení v DG Expo, tedy v Generálním ředitelství pro vnější vztahy. I zde v mezidobí jsme někde mezi jednou třetinou a nebo těsně nad ní. Nebo oblast budov, eh, kde dominovali inženýři a architekti, tedy muži, tam tradičně nebyla ani jedna vedoucí, tedy žena. Momentálně máme eh, generální ředitelku, která předtím byla i ředitelkou. Takže můj argument je, že děláme pokroky, samozřejmě musíme je dělat i nadále. Důležité ale je, že už teď v parlamentu nemáme žádný sektor, který by byl čistě mužský. Myslím si, že i v právní službě, e, i v DG Expo dochází k pozitivních, pozitivním změnám a nejnověji také v DG Inlo, tedy v generálním ředitelství pro e, budovy a logistiku. Zcela správně jste pak také zmínil otázku počtu asistentů, tedy i místních asistentů. Zde od jara probíhá na předsednictvu diskuse společně s výborem pro rozpočet. Já jsem předložil určité návrhy na předsednictvu, které byly intenzivně diskutovány na posledním zasedání. Přičemž tady ta diskuse se ubírá tím směrem, byť tedy zatím nemáme žádné závěry, že bychom eh, zaprvé chtěli zajistit nějak nějaký minimální objem prostředků pro akreditované asistenty v místech práce. Za druhé se jako problém identifikovalo, že v některých členských státech, eh, zejména s nižšími průměrnými platy, naše pravidla vedou k tomu, například tedy v Polsku, ale i Rumunsku, že poslanci řekli, no, protože můžu za, eh, platit jenom velmi málo, zaměstnám hodně lidí. Nicméně poslanec by rád nabíral kvalifikovaný personál, to znamená méně lokálních asistentů, ale kvalifikovanějších a lépe placených. Ovšem zastávajících pravidel to je složité. My ta svá pravidla samozřejmě přizpůsobíme, všem není zatím přesně jasné, jak každopádně bude větší manipulační prostor pro poslance, kde průměrný plat je poměrně nízký, lépe odměňovat lokální asistenty. To znamená, nebudeme mít te, tu, tu, tu, tu masovou rekrutaci v některých členských státech, spíše budeme mít méně spolupracovníků a kvalifikovanějších a lépe placených. V předsednictvu už na toto téma panuje konsenzus, že ještě tedy do konce roku tuto otázku budeme mít vyřešenou. Co se týká bankovních převodů, k tomu už jsem se vyjadřoval, já jsem ten návrh podal, e, považuji tuto situaci za neudržitelnou a vlastně neobhajitelnou. Já jsem tento návrh udělal v předsednictvu už před několika lety, ale tehdy jsme neměli většinu pro. Doufám, že tentokrát předsednictvo tento návrh akceptuje. Děkuji mnohokrát. Je to celá řada přihlášek a eh, doufám, že budete mít také disciplinu kolegové, jinak přece jenom budu muset omezit. Paní kolegyně Ajara Sender. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Eh, paní předsedkyně, promiňte, chci také poděkovat generálnímu tajemníku, že mezi nás přišel a že zohledňuje to, co jsme dělali minulý rok. Je to trošku roční spoždění, ale alespoň jsme uh, dostali informace a to jistě eh, poslouží zlepšením práci nás všech, protože jste odpověděl na řadu otázek, na které jsme ještě odpovědi neměli. Každopádně vám zejména děkuji za detaily, i když pravdou je, že v určitých případech bychom potřebovali ještě více informací, eh, protože některé odpovědi, včetně formy, jako bylo poskytnuto, já si uvědomuji, že prostě jste to nepsal vy, tu zprávu, ale některé ty odpovědi, tam byste měl zaměřit více pozornost, protože něco se mi zdá jako vtip, protože neodpovědět členům parlamentu není vtip. Konkrétně v otázkách členů souvisejících s tím Strategic Assessment Framework mm, tady není jasná odpověď. Tady se praví, že používání eh, tohoto strategického rámce pro výstavy neměl, že stál pouze 25 eur na, eur na knihu a e, potom, ano, samozřejmě tady byly náklady, tady já vidím tyto problémy, já tedy tady nechci jmenovat lidi osobně, ne, že vy jste, já vím, že to jste neformuloval vy, ale někdo z vašeho sekretariátu, ale tady by měly existovat konkrétnější odpovědi když mi eh, ráda bych řekla, že bychom tady měli rádi konkrétnější odpovědi, když se podíváme na všechny náklady související s touto tra- strategií. Řekl jste, že tady byli experti, asi tisíc, ale nevíte, na jak dlouho byli zaměstnáni, kolik jich bylo. Potom tady byly generální ředitele, které přicházeli, odcházeli, také se o tom nic jiného není. No eh, potom eh, tady hm, bych vás tedy chtěla požádat o to, aby vaše služby mi řekly, kolik stálo toto všechno, tato veškerá strategie, abychom to věděli. Za druhé, co se týče asistentů, měli jsme tady problém, a vy to víte, související s částí našich otázek ze strategických důvodů se to tady prodlužovalo z politických důvodů o měsíc volby v roce 2014. To vytvořilo mezi asistenty celou řadu obav a byly také předmětem reklamací. V těch odpovědích, které jste nám dodal, to pro mě není uspokojící. Já bych ráda aby se tady věnoval také větší zájem vyřešit tuto situaci, protože to se klidně může stát znovu. Jistě, až dojde k dalším rozhodnutím a bylo by dobré, kdyby práva asistentů, když rozhodujeme o nich, měli možnost seznámit se s tím, co se má udít, co se má stát. No, tady v souvislosti s jazyky. Je to v pořádku? Můžete mě sledovat? Ano. Co se týče eh, také vydávání peněz na cestování, tady by bylo důležité, abychom, aby tady existovala možnost přizpůsobovat to. Chápu, eh, že parlament a váš od, vaše odpovědnost za spravování nebo řízení administrativní práci. Chápu, že tedy administrativní zaměstnanci musí pracovat já jsem poslední, která byla proti tomu, ale naši asistenti a e, sekretária v politických skupinách má úplně jinou pracovní dobu. Kolikrát pracují prostě od rána do večera. V některých členských státech jsou různé postupy. Například e, tito pracovníci pracují poté, co skončili schůze, také mají právo na to, aby se najedli po strašně dlouhých schůzích a tak dále. Čili tady máme specifický sektor a bylo by dobré, kdyby se vedl dialog se zástupci asistentů, co se týče jazykových eh, kurzů, co se týče peněz, kterými budeme hradit její cesty a tak dále. A v souvislosti s něčím, co tady roste, já na to hledím s obavami, eh, jako je například tento eh, Strategic Executive Framework, to je věc, například v oblasti RPS, to já podporuji, protože si myslím, že bychom mohli s nimi mít dobrý vztah, ale v současné době je to tak hypertrofní eh, a nepovažuje za srdce práce parlamentu. To, co my musíme dělat, musíme zpracovávat zprávy, a vy už jste na to upozornil, eh, že občas bychom mohli zlepšit tu zásadní práci našeho parlamentu, protože velice často, co se týče studií, které by měly, které jsou studiemi na vyžádání, a to také vidíme v udělování absolutoria. Když na to hledíme, tak čelíme tomu, že zprávy nemají, neobsahují to mnoho a to, to bohatství všech těch studií, které byly vypracovány ve výzkumném oddělení. Proto bych vás chtěla požádat o to, aby se to tady zlepšilo, abyste nás ujistil, že se tady také něco změní. Děkuji. A teď pan kolega Pípr. Děkuji vám. Já Eh, velice dobře se naslouchá situace o snižování úhrady cestování a snižování nákladů za překlad a tlumočení, i co se týče stravování. Tady došlo k určitým akcím, ale na jedné místě tady máme velký, velký problém v parlamentu, co se týče kantín a jejich nového obhospodáření, zejména praktikanti a asistenti si stěžují na astronomické ceny a já se tady mohu k tomu připojit. Něco se tady nepovedlo. A Možná, že by se mělo s novým provozovatelem ještě jednou promluvit, zda to skutečně musí být tak, zda tyto změny všechny musí být takové, jaké jsou. E, druhá otázka souvisí s bezpečností. Tady se leco udělalo, a s tím novým poskytovatelem služeb a spoluprácí s belgickou policií eh, tady došlo k uklidnění situace. Ale na jednom místě já to zažívám každý den a to jsou bezpečnostní kontroly eh, v podzemních garážích. Tam si myslím, že to neprobíhá dostatečným směrem dostatečným způsobem a tady bych požádal o uvažování o lepších opatření, čili jak říkám, na podzemní garáž bych měla rád taky odpověď. Co se týče domu dějin, samozřejmě, no to je krásná věc, že eh, tady to stálo méně než předpokládáno, ale možná těch 56 milionů už bylo také kalkulováno s určitým způsobem pro eh, tento objekt. Existují tady srovnání, co se týče stavebního objemu, Kolik to stálo například pro postavení Národního muzea v nějakém členském státu? Pro mě tedy stejně těch 56 milionů je poměrně vysoké číslo. To eh, je třetí záležitost. Čtvrtá věc se týká životopisu poslanců, které ještě nejsou online na homepage parlamentu. Bylo nám to už v roce 2013 slíbeno Poslední lhuta byla únor, takže už to tam má být, ale pořád to tam ještě není. Domnívám se, že tady by bylo třeba jaksi aktivně se obracet na poslance a, a vyžadovat od nich také nové aktuální údaje, aby se prostě tam ne, nevyvěšovaly staré životopisy. Každopádně tady musí být vnesena větší dynamika. Potom jsem si tady napsal ty platby v hotovosti, ale to je odpovídajícím způsobem již vyřešeno, uspokojím způsobem, ale co jsem nepochopila, tady mi prosím eh, pomožte, co to je CO2 offsetting, co se tady měří, profil pohybu, <laughs> nebo to, co člověk vypařuje, nebo co to je CO2 offsetting. A No, tak to už stačilo. A poslední připomínka. E, studie dopadu. A to je novou úlohou e, pro Policy Department, ale také v souvislosti s novým generálním ředitelstvím, které by bylo založeno. Já to tedy opravdu mimořádně vítám a myslím si, že tady stále ještě máme příliš málo kapacit, abychom do budoucna tyto věci mohli s odpovědností řešit na, eh, pozadí nových interinstitucionálních dohod, kde komise od nás vyžaduje větší eh, právo roz, spolu rozhodování. Tady bych tedy neaplikoval úspornost. Tady bychom se měli dostat dál. Měli bychom to více vybudovat. To jsou otázky, které jsem si poznamenal. Děkuji. Kolega de Jong. Kolega Děkuji, paní předsedkyně, a já se pokusím stručně vyjádřit ke všem těm částem v odpovědích, které považuji za velice užitečnou a kvalitní informaci. Nicméně chci říci, že určitě tady jsou tu oblasti, ve kterých se každoročně lepšíme. Soustředím se na několik takových zásadnějších připomínek a otázek. V první řadě se to, je to něco na straně 10 v odpovědích na ten slogan Impact, Act, React, Impact Zase, kdybychom tady ohledně toho mohli mít více informací. Já jsem si tady všiml, že tady v této odpovědi i v tom následujícím textu, že sekretariat eh, to eh, ozývá jako uznávanou značku corporate identity. Tady bych velice opatrně označoval, eh, přistupoval k tomuto označování, to je spíš něco napojeno na nějaký podnik a my jsme zodpovědní vůči občanům našich eh, eh, tedy voličů, takže tady opravdu opatrně s tím označováním a nevím tedy, jak toto bude zpracováno v tom hodnocení, ale rozhodně asi bychom neměli touto cestou. Pak ty další mé připomínky, ty se týkají otázek transparentnosti a integrity. Když eh, se podíváme na stranu 23 odpovědí a konkrétně eh, veřejných debat, tak tady si myslím, že trošku jednoduché, tak předjímat, že to něco, co se týká eh, politického rozhodování ze strany Bíra, co se týče tedy odpovědi. Ano, jsou tu veřejné rozpravy, ale o nich je, po nich je tu poptávka, je tu zájem o veřejné rozpravy, o přidělování informace o práci poslanců, nicméně e, není to tu třeba přeloženo. A já například sleduji práci Běra e, velice zblízka a někdy to není jenom o e, tom postupu pana generálního ředitele. Někdy mám takový dojem, co se všechno musí rozhodovat ze strany Běra. Takže se ptám, pane generální tajemníku, jak je to tedy, eh, probíhá to rozhodování, o čem rozhoduje Běro, když jsou tu záležitosti i o eh, rozpočtovou kontrolu, o čem tedy rozhoduje Běro a jak postup je předávána ta následná informace. Zda tedy Běro efektivně může rozhodovat. Jinak bychom na ně museli znovu apelovat nebo se obracet na vás, zase připravovat další notu a přicházíme o čas. Takže já doufám, že to jde přes sekretariát na byro. A to samé se vlastně týká i um, té, eh, těch výdajů. Tady zase eh, to je záležitost, která se neustále vrací zpět a my víme, že uh, Samozřejmě, pokud budeme kontrolovat úplně všechno, tak to bude těžko proveditelné, ale tady máme také takový ten vzorkový přístup, můžeme být efektivnější, můžeme se zabývat třeba jenom těmi velkými výdaji, takže bych byl opravdu rád, kdybychom z toho eh, způsobu ano, ne, šli takovým praktičtějším řešením a dosáhli většího pokroku, protože naši voliči by to určitě více uvítali spíše, než pak eh, třeba ta otázka toho označování toho loga nebo sloganu. A pak těch takzvaných informátorů, tady mám určité nějaké návrhy pro interní pravidla, které by měl parlament připravovat i v rámci jednacího řádu A máme také tu mezi skupinou transparentnosti koledy Benedikt Javor o tom napsal dopis jménem všech členů té skupiny, takže bychom byli rádi také, kdyby tento proces postupoval rychle, abychom tu měli ta pravidla. Je to důležité i pro náš výbor, no a to mě vede k závěru, pokud pouze byro se um, bude zvažovat ta pravidla tak, jak my, tedy výbor pro rozpočtovou kontrolu, který tady v tom má velký zájem na ty informatory, protože jsou tam zahrnuty určité prostředky, takže zase musíme my se obracet na členy byra, nebo je tam nějaký způsob, jak prostě uh, Eh, nás může zahrnout byro do toho rozhodování, jako třeba poradenský výbor a podobně. Kolega de Brandy. Ja, děkuji, voorzitter. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu generálnímu tajemníkovi za to, že přispěl do naší diskuze a jsem rád, že z politického hlediska je to velice odpovědné, že samozřejmě předseda nejen vůči plénu, ale i vůči našemu výboru by měl skládat účty a je divné, že na politické úrovni to v parlamentu takto neprobíhá. Já jsem rád, že naše hlavní principy toho offsetu CO2 jsou tedy konečně nějak spoplatnitelné, to ostatně ani nějak nejde. V Holandsku na to máme konkrétního člověka, nicméně jsem tedy rád, že se to nyní podařilo. A pak to vážné téma, které bych tu chtěl nadnést, to se týká prostředků z té kategorie obecných výdajů. My jsme v procesu absolutoria na tomto výboru přijali velice jasný text. Tam jsme se jako e, výbor pro rozpočtovou kontrolu rozhodli, že si přejeme, aby každý rok členové povinně vypracovali zprávu. A je velice zvláštní, že plénum tomuto zabránilo, že e, křesťanští demokraté a v podstatě i sociální demokraté se na tom dohodli a mimo to pan předseda Schulz rozhodl, že v podstatě padnou i další ustanovení, které se týkají tohoto tématu. Já jsem si korespondoval s kolegy i s panem předsedou Šulcem a nám připadá nepochopitelné a podle nás to není ani podle pravidel, že on do toho takto zasahoval a navíc, co ještě horší, že vlastně ztrácíme tu možnost absolutory v případě předsedy. Prostě eh, předseda by měl být také předmětem absolutory a on sám zabránil, aby něco takového se mohlo vykonávat. Ano, určitě je toto téma citlivé. A podle mě tyto výdaje v té kapitole všeobecných výdajů jsou určitě všeobecně citlivé. V mém členském státě, tedy v Holandsku, například neprobíhá nějaká diskuze o tom, o Evropském parlamentu a jeho výdajích právě kvůli těm hrozným skandálům. A právě ta kapitola těch všeobecných výdajů tady sehrává významnou roli. A pokud si přejeme zlepšit eh, i samotnou tu značku parlamentu, tak to musíme zlepšit, eh, být transparentnější. A když chceme budovat značku, tak to musí být opravdu značka eh, integrity a ne takový terč kritiky. Takže toto je zase velice citlivé. A když se podívám na odpověď pana Veleho k našim otázkám a k tomu usnesením, které bylo schválené, tak mě tady překvapují určité věci, protože to zachází do extrému, jak ostatně poukázal kolega De Jong. Stanoví se tu, že 40 až 57 nových členů nebo snižovat určité tedy najmout dalších dodatečné pracovníky, pokud budeme chtít lépe kontrolovat výdaje. Já nevím, já se na to dívám z toho celoevropského hlediska, to možná není příliš, ale pokud řeknete, že to třeba vůbec nebude možné, tak mi to připomíná situaci, jako kdybychom to v Evropě chtěli kontrolovat a potřebovali tedy dodatečné <laughs> miliardy policistů a z toho důvodu to prostě nebudeme vůbec provádět. Já myslím si, že je třeba věci provádět rychle a tak to bychom měli postupovat i tady. My poslanci víme, že musíme být zodpovědní, že musíme tady dokládat eh, určité výdaje a eh, protože to administrativa musí kontrolovat. No a pokud to víme, tak už je to podstatné přispění k transparentnosti v této sněmovně. A tímto to parlamentu dodá i zase i více váhy vůči našim občanům, ale byl bych rád, kdyby pan generální tajemník zareagoval i na to. Když mi dovolíte osobní poznámku, tak já jsem každý rok otřesena, jakým způsobem eh, chcete dát svobodný mandát poslanců do rukou administrativců, no to teda jenom přes moji mrtvolu. A teď pan kolega Štas. Já, ale ich wollte der Fraktion, den Fraktion... Já jsem chtěla dát nejprve slovo eh, koordinátorům. eh... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane generální tajemníku, já bych eh, rád eh, poděkoval za zevrubné informace. Děkuji také eh, všem za jejich práci. Tady už zazněla celá řada otázek. Já bych tady jenom je doplnil a upozornil na určité aspekty. Nejprve co se týče CO2 offsettingu. Velice mě těší, že jako bývalý člen výboru Envy, eh, protože my jsme měli iniciativu se eh, s pracovníky EMAS a vypracovali jsme doporučení pro vytvoření úprav pro CO2 offsettingu v parlamentu. No, bylo hezké, když kolega řekl, co to vlastně znamená takový offsetting, co by se tady mělo měřit. Jedná se tady o offsetting pro emise CO2 během cest. Otázka zní následovně. Můžeme tento CO2 offsetting provozovat stoprocentně? Hmm včetně offsettingu vstaženého na cestování zaměstnanců a asistentů a jaké prostředky jsou vůbec k dispozici pro financování takového offsettingu eh, odkud pocházejí ty prostředy z General Expenditure Allowance, čili z obecných výdajů na paušály, eh, nebo z rozpočtové položky pro platy. Eh, jaká tady jsou pravidla a měli bychom co nejrychleji Eh, dostat eh, zevru eh, obvený popis toho, jak CO2 offsetting je provozován. Na schůzce o klimatu v Paříži je nesmírně důležité, aby Evropský parlament působil jako příklad v oblasti CO2 offsettingu. Druhé téma, General Expenditure Allowances. Sútejtett arról az eljárásról, ahogy ez... Pan kolega již popsal postup, jakým to bylo odhlasováno v Dubnu. To byl tedy zvláštní postup a podle mého názoru to nebylo v souladu s předpisy v parlamentu. My se také obrátíme na ombudsmana ale to jenom budíš poznamenáno do závorky. Jeden návrh nám měl být předložen, aby eh, tyto General eh, Expenditure Allowances mohly být transparentnější. A kde se teď nacházíme v této situaci, jak o tom jedná předsednictvo a kde můžeme čekat na nějaký návrh ze strany předsednictva, bod číslo 3. Kolega De Jong již poukázal na interní pravidla k ochraně whistleblowerů a my už jsme se obrátili na předsednictvo dopisem, eh, protože považujeme za důležité, aby tady byla vytvořena velice významná a jasná pravidla. Když se nám to nepodaří, nebudeme schopni posílit boj proti korupci. Bod číslo čtyři Eh, zadávání veřejných zakázek a problém kantýny. Na to už upozornili kolegové. Měli bychom také tady eh, zavádět zelená pravidla pro zadávání veřejných zakázek, protože některé provozování tady je tedy sporné, eh, pochyby vzbuzující. A protože eh, zrovna eh, ta zdravá jídla jsou velice drahá. Není to pobídka a pro konzumaci těchto zdravých potravin. Pak, co se týče balení potravin, eh, produkuje se to více odpadu, čili já tady u toho nového provozovatele nevidím žádný pokrok. Je mi líto, že jsem hovořil tak dlouho, ale ještě jednu věc si říct. Pan De Jung se o tom také zmínil. Mě nesmírně těší, že jsme dosáhli pokroku v oblasti parity Pan generální tajemník řekl, že je velice dobré, když na základě tlaku změšku se tady něčeho dosáhlo. I my chceme, aby se dosáhlo kompletní parity. Děkuji. Takže tím jsme prošli eh, koordinátory frakcí, ale teď dám každému maximálně dvě minutu, minuty. Kolega Liberacký, dvě minuty. Děkuji bardzo, pani předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych říci, že nesouhlasím s panem Gerbrandem um, ohledně role pana předsedy parlamentu. Ať je to pan Schulz nebo kdokoliv jindy, pan de Brande už je tu uh, dost dlouho, aby věděl, o čem tu hovoříme. Takže v první řadě několik principů výplaty místním asistentům a počet asistentů. Řekněme si to jen jasně v Rumunsku. Uh, je to 700 eur maximální hodnota platu. V Lucembursku je to 14 krát více. V Dánsku 12 krát více. Takže jaký je tu princip rovných platů? Jak to má fungovat? Tyto stropy ty Eh, opravdu nejsou nikde stanoveny v žádných pravidlech, takže prosím, nebuďte překvapeni, že asistent v Polsku nebo v Rumunsku si prostě eh, vydělává méně a proto si jich můžu zaměstnat desetkrát víc. Prostě to tu jasně vysvětluju. Další věc. Platby eh, návštěvníkům v hotovosti. Pokud navrhnete, že tu máte třeba skupinku důchodců z Polska nebo z Litvy, tak jejich měsíční penze jde od 100, 400 do 500 eur. A pokud dostanete na skupinu 10 tisíc na restaurace a hotely, tak eh, jim to tak eh, ten jejich vedoucí nemá ty eh, prostředky k dispozici, aby jim je vyplatil. Tady je ten postup přes eh, banky. Pak tedy ten vedoucí toho zájezdu tedy může být dotazován tedy, jak to, že se objevily tyto prostředky na vašem účtu. Ono to může být takové trošku podezřelé, postupovat podle těch převodů. A to se nejedná jenom o ty návštěvy z Belgie, Nizozemska, z Francie, protože tady budou i návštěvy z jiných míst, z jiných zemích a je třeba nalézt tedy nějaké řešení praktické. Kolega Bačitis, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. E, již tady zaznělo mnoho připomínek, já přidám dvě. Co se týče restaurací, Možná to my tak nepocitujeme jako poslanci ty změny, i třeba co se týče cen a ke změně systému, o čemž hovořil pan Liberacký. Skutečně jako poslanci musíme nakládat odpovědně z prostředky, to je pravda, a systém který máme dnes, funguje docela dobře. Pan kolega Zdechovský. Eh, vážená paní před, eh, eh, předsednice, já se nebudu urážet, protože jsem nedostal slovo dřív, protože vím, že, že tady bylo hodně už věcí řečeno tato diskuze má být o discharge. Jsem trošku překvapen tím, že tady řešíme, řešíme úroveň stravování v, v Evropském parlamentu, ale i možná tohle patří k nějaké kultuře. Já osobně bych se přidal, když už se to tady nakouslo a přimlouval za to, aby byly tady třeba fair trade výrobky k dispozici, protože to podporuju, ale to jenom chci jako takový bonus a doplnění ale k těm věcem, které tady jsou. Eh, pane Vele, já se vás velice vážím jako schopného manažera, ale myslím si, že ještě bych se být vámi víc zaměřil na ekonomický management. Ono třeba procesovat věci, eh, jsou nějaká pravidla, já ty pravidla dodržuju, máme dodat nějaké dokumenty a ty dokumenty mi pošlou z České republice v elektronické podobě. Já je vytisknu, ve 21. století je vytisknu, odnesu je tam, jsou elektronické, jsou doklady k tomu, že jsem je proplatil a vlastně lidé na účetním oddělení nám je vrací a tvrdí nám, že musíme mít originály dokumentů. Jestli se tady víme pořád o nějakém šetření, tak proč já musím vlastně sám dojít za firmou, chtít po ní vystavit doklady, chtít po ní certifikáty všech věcí. A buzeruje mě v úvozovkách nějaký úředník, který je tady 50. kolo úvozu a říká mi, říká mi, co mám a nemám, když na začátku mi to řekl jinak. Druhá věc je, je management uvnitř Evropského parlamentu. My jsme tady na podzem měli mít koncert Bony Poery, což je eh, sbor, slavný sbor, který, který eh, je v České republice, tady jsme měli oslavovat státnost České republiky. Celá, cel, napříč Evropským parlamentem dojdeme k povolení této akce a pak se to zabrzdí na nějakých administrativních překážkách. Já si myslím, že by se měly víc ty věci koordinovat, protože pak vznikají vlastně nedorozumění a když já už mám rok a půl zamluvený hotely, všechno mám udělaný a ten koncert potom tady nepůjde v Evropském parlamentu, vy mi to neproplatíte. A to jsou věci, které nás jako poslanci často iritují a který chci jenom doplnit to, co tady, co tady bylo řečeno předtím. Jinak já osobně reflektuju eh, otázku transparentnosti, taky bych byl rád, kdyby byla víc zohledněna, třeba některé věci byly dříve nebo, nebo rychleji publikovány. Děkuji. Sí, rapidamente, porque mi Ano, jen velice stročně, protože se omlouvám. Ano, zajímá mě určitá informace, která se týká toho cateringu a o tom tedy, jaké druhy potravin se tu nyní prodávají s tím novým dodavatelem. A pak bych ještě chtěl vědět něco o tom, jak se provádí výplaty ohledně vůči návštěvníkům, když jich dojde k určitému přebytku. Ehm, a také s určitou vysledovatelností v průběhu celého toho procesu ohledně návštěvy. Ehm, my jsme tam použili ehm, tu možnost IBANu na převod, ale já bych byl rád, kdybyste nás o tom informovali. Já jsem také stručně na seznamu řečníků, já bych ráda věděla, jak to vypadá s čísly za Eh, systém zdravotního pojištění za poslední dva, tři roky a ráda bych také věděla, jak to vypadá s počtem eh, lidí, kteří mohou nárukovat penzi, tedy eh, u těch zejména, kteří byli v, ve veřejné službě v parlamentu méně než pět let, méně než deset let a tak dále, když například jsou najati teprve v určitém věku a teprve pak jdou jaksi do penze ve velmi kratší době, protože to je něco, to statut nepředpokládá. Takže děkuji za zodpovězení, máte slovo. A, pardon, ještě Bart Stas. Děkuji, že jste mi dali slovo, nicméně měl jsem pocit, že by náš v první řadě měl hovořit na stínový zpravodaj. A já děkuji v první řadě panu Velemu za odpovědi. V ustanu, eh, odstavci 69. usnesení absolutoriu se zmiňuje také skutečnost, že akreditovaní parlamentní asistenti po deseti letech služby si eh, vyslouží, řekněme, určitá práva. A v předchozím volebním období pracovali o měsíc kratší dobu, to znamená, že ti kreditovaní asistenti, kteří měli ty dvě volební období, a pokud nyní nebudou tedy převzati novým poslancem, tak kvůli tomu jednomu měsícu, měsíci se jim nepodaří splnit to desetileté kritérium. Takže bych chtěl vědět, jak se budou řešit právě situace těchto případů asistentů? Víte o tom něco? Děkuji. Tak, teď už jsme to pochopili i my. Takže prosím, pan Vele. Dobře, já se pokusím eh, odpovědět na všechno. K paní eh, Ayala Zender říká, že eh, odpovědi na otázky jsou navrhovány spolupracovníky samozřejmě, ale v momentě, kdy je předposílám já, přejímám za ně plnou odpovědnost. Takže tím pádem zodpovídám i za kvalitu. Nechci to svalovat na nějaké své kolegy. A teď tedy konkrétní otázky. Strategic Execution Framework. V těch dokumentech stojí, že pro skupinu nějakých 60 generálních ředitelů to bylo méně než tisíc euro, je to tedy dohromady nějakých 60 tisíc euro, byly tam, byla tam tři školení. Obvykle, kdy v nějakém podniku, ať už je to veřejná zpráva, nebo nějaký skutečně komerční podnik, když se tam vyvíjí nějaký takovýto koncept, nedělá se to svými silami, ale eh, najímá se konzultační firma pak jsou určité smlouvy o užívání softwaru nebo toho konceptu jako takového. To vše jsme my nedělali, my si to připravujeme sami. A tím pádem eh, dosahujeme poměrně omezených nákladů. Nicméně vycházíme z toho, že prostřednictvím tohoto procesu můžeme lecos uspořit. Například, že dvě generální ředitelství nebudou pracovat na tom samém paralelně, že zjistíme, že nějaké služby nepotřebujeme. Konec konců my máme i takové heslo e, spořit a inovovat. Takže ta čísla jsou poměrně jasná. A když se podíváme na srovnatelné projekty srovnatelné velikosti, i ve srovnání s nimi jsou náklady u nás nízké. Co se týká cestovních nákladů pro asistenty, Eh, zde eh, mimo jiné máme průměrně, průměrně nižší částky proto, protože předsednictvo dává možnost, že si mohou poslanci vybrat. To znamená, nemáme eh, jeden standard jako ve zprávě, poslanec si může vybrat z různých možností. To chtělo politicky i předsednictvo tedy tuto flexibilitu, tento manipulační prostor a tím pádem zde máme různé průměrné částky, zejména ve srovnání s zaměstnanci parlamentu. Co se týká školení asistentů, to skutečně je problém. Máme určitá opatření, konkrétně snažíme se poskytovat školení na okraj týdne, to znamená v pondělí a v pátek, kdy poslanci tolik asistenty nepotřebují. Pak eh, se snažíme nabízet možnosti e-learningu, tedy elektronických školení. Eh, jinými slovy, že ten člověk si může to školení absolvovat tehdy, kdy nemá nic jiného na práci, respektive kdy ho nenárokuje poslanec. Takže ten problém je známý, ale snažíme se zavádět opatření, abychom věci zlepšili. Pak Třetí blok vašich otázek, co se týká eh, naší vědecké služby. Nová vědecká služba funguje zhruba jeden a půl roku. Nebo teď už to je skoro dva roky. Za tuto dobu jsme zveřejnili zhruba tisíc dokumentů, což je skutečně, řekl bych, hodně. Většinou se soustředí na eh, jaksi otázky jednotlivých poslanců, nejsou to dokumenty pro výbory. Ale jak jsem říkal, toto je skutečně rozdělení těch úkolů mezi politickými odbory, které dělají studie a na druhou stranu mezi vědeckou službou. K dnešnímu dni 70% poslanců tyto služby využilo. A to je číslo výrazně vyšší než v minulosti. Máme 2,5 milionů stran, které byly postahovány z těch jednotlivých publikací. To znamená, že ty dokumenty se nejen produkují, ale evidentně se o ně i někdo zajímá, což je také hezké, že? A co se týká otázky personálu, o té jsme také mluvili už v minulosti. Do konce roku Eh, budeme mít zhruba 60 bývalých zaměstnanců výboru regionu a Evropského hospodářského sociálního výboru. Ty integrujeme do našich struktur. Všem jsme jim dali možnost, eh, pakliže zjistí, že ten jejich nový pracovní profil neodpovídá jejich schopnostem nebo přáním, mohou se vrátit na svou starou funkci. A této možnosti využilo méně než 10%, nicméně někteří této možnosti využili. Takže podle mého názoru se to vyplatilo. Ve finále budeme mít 60 zaměstnanců, kteří byli nadbyteční v překladatelské službě výboru regionu a Evropského hospodářského sociálního výboru. My je vyškolíme na tuto novou funkci a nasadíme je tady v tomto, aniž by to generovalo dodatečné náklady pro daňové poplatníky. A o to jde. Tedy identifikujeme, kde máme v systému prostředky, které nejsou využity optimálně. A přesuneme je do oblastí, kde je poptávka. A já si myslím, že toto bylo velice úspěšné opatření. Pan Pípr se ještě jednou ptal na tu jídelnu. E, ve skutečnosti v konkrétních oblastech i my máme problém s cenami e, toho nového poskytovatele. K tomu se také diskutuje. Týká se to částečně eh, i politických frakcí. Tyto rozhovory probíhají s zodpovědnými lidmi v DG Inlo a doufejme, že se podaří leco změnit. Samozřejmě součástí tohoto je, že bychom chtěli a měli změnit eh, na základě přání výboru Buč a výboru Kont zavést ceny, které by nebyly dotovány. V posledních letech jsme eh, vydali zhruba 3 miliony euro ročně na dotace v této oblasti a byli jsme požádáni, abychom tyto dotace ukončili. Takže tyto dotace v tom novém modelu ukončeny jsou. Nicméně eh, je to trošku přehnané sem a tam a to je potřeba opravit co se týká bezpečnostních opatření v podzemních garážích. Zavedli jsme určitá dodatečná opatření, která se týkají zejména jaksi bezpečnostního personálu. Jsou to kontroly zejména v těch citlivých dobách, ale nevylučuji, že budeme zavádět ještě dodatečná opatření, zejména co se týká podzemních garáží. K rozpočtu Domu evropských dějin tento rozpočet 650 eh, milionů byl výchozí, to byl tady ten schválený rozpočet, schválený i rozpočtovým výborem. Takže to byla ta částka, která z našeho pohledu byla potřebná a byla schválená i rozpočtovými orgány. Co se týká těch průběžných nákladů, eh, já bych rád eh, upozornil na to, že si myslím, že vlastně všichni stálí pracovníci, to znamená všichni úředníci, kteří tam budou pracovat, nebudou nastupovat na nové funkce, to znamená, nebudou to dodatečné náklady. Opět jsou to pozice, které vycházejí z přesunu personálu odinut, kde si myslíme, že bez se bez těch lidí obejdeme. To znamená, eh, ty průběžné náklady zde jsou, ale zase bude odlehčeno nákladově jinde, protože o tamtu ty pracovníci budou přesunuti. Takže ty dodatečné náklady tohoto projektu jsou opět o něco nižší, než by se předpokládalo. Co se týká životopisů, nám je řečeno, že většinou ty životopisy už jsou zveřejněny, ale Závisí to samozřejmě na tom, jestli poslanec životopis poslal. Nicméně my to rádi ještě jednou ověříme a aktualizujeme to, abychom měli jistotu, že informace jsou aktuální. Pak eh, otázka CO2. Co je tím všechno pokryto? No, eh, už jeden váš kolega Eh, řekl správně, že jde o cesty poslanců a i návštěvníků a i spolupracovníků jiných. Eh, to všechno tady teď bude kompenzováno, co se týká dopadu eh, a generování CO2. Děkuji vám také za vaše hodnocení dopadů. Já si myslím, že pracujeme velmi dobře s velmi malými počty zaměstnanců. a to v rámci celého legislativního cyklu. Takže i co se týká kontroly kvality, eh, hodnocení dopadů komise, i pro komisi je to důležitý signál, že eh, oni nám nemohou dodat jen tak ledacos. U nás se vždy kontroluje, zda to odpovídá. Daný výbor je informován a výbory čas od času také říkají, že zkrátka dokumenty od komise neodpovídají očekáváním a posílají se zpět. A to je systém kontrol, který, myslím, se osvědčuje a je důležité, abychom měli vlastní kapacitu v této oblasti i nadále, abychom mohli přeskoumávat zda to, co nám komise posílá, odpovídá našim očekáváním na kvalitu. My toto postupně rozšiřujeme i na analýzy ex post. Myslím si, že to bude stále důležitější protože v mnoha oblastech už máme legislativu, která musí být postupně přizpůsobována. A je důležité vědět, zda a jak mohou poslanci být informováni o tom, co nefunguje, kde jsou problémy, kde jsou překážky při implementaci v členských státech. Velice často nejsou problémy na národní úrovni, ale na regionální úrovni. Takže to je takový systematický mechanismus zpětné vazby, aby předtím, než se legislativa mění, jsme se mohli poučit z vlastní minulosti. To je velice důležitá funkce, protože teď už nejsme v situaci, kdy máme neustále novou legislativu, stále víc se musíme zaměřovat na eliminaci chyb z minulosti. Pan De Jong hovořil o kampani, eh, o evropské volební kampani. Budeme mm, na konci roku 2015 mít plnohodnotnou analýzu. Už z některých věcí jsme se dnes poučili, například co se týká té otázky hlavních kandidátů, kteří, která byla hodně podpořena v té volební kampani. Máme čísla z členských států eh, o tom, kolik občanů říkalo, že se účastnili voleb kvůli těm hlavním kandidátům v jednotlivých členských státech. Bylo to mezi jedním procentem ve Velké Británii, tedy co se týká těch statisticky spolehlivých čísel, protože eh, ten eh, hlavní kandidát ve Velké Británii nehrál nějakou eh, významnou roli, ale v Německu to bylo 12%, v Rakousku také a v Lucembursku také. Což vedlo také v Německu k výrazně vyšší volební účasti. Takže máme dojem, že ten koncept hlavních kandidátů v těch zemích, kde se aktivně aplikuje tedy společně s tisk, tištěnými médii a elektronickými médii, má své dopady. Opět v těch členských státech, kde tento koncept přijat nebyl, ten výsledek je v podstatě nulový. Nicméně více budeme vědět na konci roku o tom, jak tato kampaň eh, eh, bude hodnocena. <clears throat> Tak, pak jste mluvil o tom, že je potřeba zavést eh, vyšší transparentnost u vedlejších činností a co se týká těch paušálních nákladů. To jsou rozhodnutí, která ve finále musí odsouhlasit předsednictvo. Nicméně, co se týká transparentnosti, zde už jsme, myslím, celkově za to dosáhli pokroku. Pravidelně se také provádějí náhodné kontroly plausibility. A co se týká všeobecných paušálních nákladů, se snažíme zodpovědět otázku, kterou položilo plénum. Plénum řeklo, že bychom toto měli činit bez dodatečných administrativních nákladů. Musím říci, že co se týká těch všeobecných nákladů, je tento precizní úkol bez dodatečných nákladů, to není proveditelné. Konstatovali jsme, že pokud by toto mělo být řešeno tak, jak by se mělo, vyžadovalo by to v DG Fins zhruba 40 až 70 nových zaměstnanců. To znamená to nějakých 3 až 5 milionů euro v penězích. Pokud jde jenom o nějaké náhodné kontroly například, to by byl úplně jiný systém a museli bychom to přepočítat. Otázka whistleblowerů. V předsednictvu eh, bude předložen příslušný návrh. Samozřejmě mm, proti tomu nemluví nic abychom například eh, s příslušnými místopředsedy vedli eh, náležitou diskusi a abychom se zaměřili na eh, jednotlivé, jednotlivé, jednotlivá doporučení výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pan Gerbrandy, nejprve vřelé díky za milá slova k tomu offsettingu. Vy jste detailně hovořil o rozhodovacím procesu e, k těm všeobecným válům, tedy že ten původní návrh byl v plenu pozměněn, ale e, my jsme se pak e, tím pádem zaměřovali vlastně na jinou otázku, než se původně ptal výbor pro rozpočtovou kontrolu. A v, ve verzi z pléna jsme pak došli k výsledku, že by došlo k nutnému nasazení větších administrativních eh, sil, pakliže by šlo o systematické kontroly, ale pokud by to byly náhodné kontroly, tak by to bylo něco úplně jiného. Pan Javor se ptal ještě jednou na eh, ty offsety CO2. Je to stoprocentní offset? Je to stoprocentní offset. Chceme stoprocentní offset pro cesty poslanců, ale i dalších zaměstnanců a návštěvníků. Ptáte se na to, jaký je to objem tady z rozpočtového hlediska. My na offsety máme zvláštní rozpočtovou položku. Byla nastavena poměrně vysoko, nicméně ceny offsetů se dramaticky snížily. Momentálně vycházíme eh, z toho, že vydáváme zhruba 70 tisíc euro na tyto offsety, ale teď v jednom závěru předsednictva jsme si stanovili maximální výši pro tuto položku na 250 tisíc euro. Takže máme dodatečný manipulační prostor, tedy z těch 70 na 250 tisíc. Máme tedy zvláštní rozpočtovou položku pro ty cestovní náklady CO2 pro poslance, ostatní, návš- eh, ostatní pracovníky a návštěvníky. K whistleblowerům a všeobecným paušálům, o tom už jsem mluvil. Green procurement jsme v parlamentu už zavedli, tedy zelené veřejné zakázky. Zpráva parlamentu už se těmito pravidly řídí. Pan Liberacký. Konec konců vy jste i kvestorem. Vyjádřil jste se k otázce těhotovostních plateb a jiných praktických problémů. Vidíte, že předsednictvu e, to bude ještě velmi živá debata, nicméně návrh generálního tajemníka je na stole, je to má zodpovědnost. Pan Liberacký také zmínil, proč potřebujeme různé Prahy pro místní asistenty, když vnímáme e, takové věci jako nějakých 43 e, místních asistentů a chceme se tomu nadále vyhýbat. Pan eh, Balčity se neptal na nic konkrétního. Pan Zdechovský ještě jednou hovořil o otázce dokumentů elektronických a originálů. Momentálně jsme nuceni i z důvodu ex post kontrol mít originály. Je potřeba, aby originály existovaly a aby mohly být k dispozici. a to je důležité pro účely rozpočtové kontroly. Co se týká toho konkrétního případu, toho koncertu, ten případ neznám, ale když máte nějakou takovouto větší akci, kterou chcete provádět v parlamentu, můžete zažádat o povolení kvestorů. Ono jde o věci, jako jsou bezpečnostní otázky a tím pádem je zásadní, aby eh, jste měli to definitivní povolení ještě předtím, než se finančně k čemukoliv uvážete. Pan Valli zmínil opět otázku hotovostních plateb. Jak jsem už řekl, návrh je na stole, ale viděli jste, že k tomu jsou různé názory. A pak také otázku restaurací. V posledních letech se snažíme nabízet více, tedy mít širší nabídku, mít i více čerstvých potravin v nabídce, Nicméně eh, existuje určitá diference cen mezi jednotlivými nabídkami. Tím se můžeme ještě zabývat, ale pouze do té míry, do jaké jsme toho schopni. Co se týká eh, otázky paní Gresle, to vám raději zodpovím písemně, ano. Eh, pan Stás ještě jednou zmínil problematiku penzí tedy těch deset let, ve skutečnosti zde mohou takovéto jednotlivé problémy býti. Částečně i třeba pro poslance. Ale e, zodpovědnost zde je na straně komise. Nicméně my se klidně tímto tématem budeme zabývat a uvidíme, zda nalezneme nějaké praktické řešení. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto diskusi. V důsledku absolutéra 2013 přije si ještě pan zpravodaj slovo? Ano. Děkuji, pane, paní předsedkyně, děkuji panu generálnímu tajemníkovi především za to, že jste nám dodal dva body uspokojení v souvislosti s vašimi odpověďmi po vědmi. Ta první, to první uspokojení, to je CO2 offsetting jako zpravodaj za Evropský parlament a v souvislosti s COPem 21, v souvislosti se zprávou, která byla schválena včera velkou většinou na plenárním zasedení. Tady bych rád vyjadřil své velké uspokojení nad tím, že jsme mohli se stát příkladem na základě iniciativy, kterou jste uvedl. A také to, co řekl pan uh, eh, Píper, uh, eh, co to vlastně je, vy jste se na to ptal, pane Píper. I pan Stas na to upozornil. Eh, měli, otázka je, zda bychom škrtli vozový park Evropského parlamentu, abychom je nahradili koli. To by bylo úžasné, ale myslím si, že tomu se, to se nám nepodaří. Ty to děláš, no dobře. Takže děkuji vám za vaši uspokojivou odpověď za ten váš návrh. Druhý bod, uspokojivý, je to jednotné odbavovací okénko pro poslance. Je to nesmírně užitečná, eh, užitečné pro všechny poslance a jejich spolupracovníky, když mohou se obracet na toto místo a kde je administrativa parlamentu velice mm, nápomocná. Dva body k povzbuzení. Mm, za prvé, co se týče těch eh, pladeb v hotovosti pro návštěvníky, vidíte, že tady se nezhodneme i mezi sebou. No, eh, to má také svou politickou citlivost. Já se, stejně, já se domnívám stejně jako vy, že je tady třeba dosáhnout velké transparentnosti. 16 milionů eur, tak jak to uvádíte ve zprávě, to je přece jenom hodně. Druhý bod k povzbuzení se týká kontroly a, ne, ne, a zaměstnávání místních asistentů. Když se podíváme na Polsko a na Rumunsko, v mé zprávě už jsem na to upozornil, Eh, ta, co nás nejvíc zarazilo, byl jeden poslanec, který domnívám se už není dnes poslancem, a který měl 43 spolupracovníků. Nebyl tedy ani Polák, ani Rumun, ale byl šampionem v hraní pokru. Takže když si, ale na světové úrovni, tak si představte evropský poslanec, eh, šampionem v pokru. A teď je třeba eh, bdít za prvé nad kantýnou. Tady tedy má, musíme vyvinout mimořádné úsilí. A ještě dva body k bdělosti. To jsou ty mimořádné postupy. Už jsem hovořil o procentuálních objemech. Já si myslím, že je tady příliš mnoho eh, postup a v souvislosti s zadáváním veřejných zakázek. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za vaše odpovědi. Děkuji vám. Tím jsme dospěli k konci tohoto bodu programu my už se uvidíme brzo zase v lednu k problematice udělávání absolutoria 2014 a není tady Vítám pány z Evropské investiční banky v čele s panem předsedou hoyerem aby nám představil zprávu za rok 2014. Děkuji mnohokrát, nashledanou. Eh, Rada bych připomněla, ze, že se tady střídáme s hospodářským a měnovým výborem. To je kompetence, kterou my bychom tedy taky rádi, oni by ji rádi měli, my jsme ji rádi měli, já jsem se za to musela moc zasazovat. Není možné tvrdit, že bychom neměli vůbec žádný přehled o tom, co se děje v EIB. Je mi líto, že začínáme o hodinu pozdě a někdy prostě nejsem schopná zbrzdit kolegy. Já vím, že máte jenom omezený čas, o to více je mi to líto, ale myslím si, že se uvidíme častěji, že? Tak pane Hojere, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je pro mě velkým potěšením, že mohu být přítomen a obeznámit vás, co tedy Evropská investiční banka a skupina tedy s Evropským investičním fondem dělají, tedy uh, ve prospěch podpory evropské ekonomiky a představit vám tady návrh výroční zprávy za rok 2014. Myslím si, že bych v první řadě měl poblahopřát panu zpravodaj Pirinskému za výtečnou zprávu. V tom ekonomickém prostředí, které je označeno nízkými investicemi, se snažíme překonat v naší skupině eh, finanční nedostatky, posílit růst, podpořit zaměstnanost a také jít cestou udržitelného vývoje, protože to je přínosné pro evropské občany a přínos pro občany to je eh, naší srdeční záležitosti naší bance je naším cílem ne ziskovost, ale ekonomické a sociospolečenské výsledky, takže abychom to měli za rok, i za rok 2014 opravdu pozitivní výsledky. Nejsme profitová záležitost, to neznamená, ale že můžeme plítvat prostředky a nemít tu udržitelné projekty, protože vše, co financujeme, musí být refinancováno kapitolovými trhy, to znamená důvěra našich investorů je pro nás klíčová, to nám umožňuje uh, mít takový objem v hodnotách 70 až 80 miliard eur ročně. A, a také ta naše spolupráce zahrnuje nějakých 3 e, miliony zaměst, pracovních míst. Máme e, vysokou míru také dohod, zejména s malými a středními podniky a samozřejmě se snažíme podporovat i navyšování infrastruktur. Pak eh, také otázka kompenzací eh, uhlíkových emisí. Eh, tady naším záměrem je stáhnout 2 miliony aut z našich silnic, ty, které nejvíce tedy představují emisy. Pak podporovat také nemocnice, vylepšovat zdravotní péči a tak bych mohl podporo, pokračovat s těmi údaji a a tak dále. Dále za loňský rok eh, jsme zase měli také projekty na podporu navýšení zaměstnanosti mladých, to je ta významná iniciativa eh, Zaměstnanost pro mladé. Také eh, financujeme projekty pro navýšení pracovních míst pro mladé lidi, podporujeme v tomto mladé a střední podniky, aby je zaměstnávali. Zatím Eh, totiž eh, ještě to eh, je takové disproporční, ty malé střední podniky zaměstnávají více než velké. No a malé a střední podniky jsou takovým prvotním místem, kam vstupují mladí lidé, když začínají svůj profesní život. Jsou pro nás zásadní, protože jsou takovým, takovou páteří naší ekonomiky a proto je podpořila v loňském roce EIB 25 miliardami eur. Takže financování malých a středních podniků bylo naprosto eh, zásadní položkou. Naše skupina nikdy nefinancuje jenom jeden projekt individuálně jako takový. Spíš podporujeme obecně ty malé a střední podniky. Další prioritou naší banky byly strategické infrastruktury. Na to jsme vydali 20, 6 miliard, eh, klimatické akce 90 eh, miliard a celkem celá skupina poskytla financování v hodnotě 80,3 miliard můžeme říci, že tam byl poměrný nárůst ve srovnání s předchozím rokem. A zase i za vaší spolupráce jsme měli i kap- nárůst kapitálu v hodnotě 10 miliard. Tehdy jsme museli slibit, že za nějaké tři roky dodáme eh, dodatečné navýšení v hodnotě 100 miliard eur. A můžu říci, že za, těch, za ty tři roky, to období vyprší v prosinci tohoto roku, jsme dokončili tedy tento program, to znamená sedm měsíců před plánovaným koncem a tedy eh, měli jsme tu tento eh, dosažený přebytek. To znamená, když se na to díváme i z hlediska Junckerova plánu, tento nás samozřejmě také podpořil. A ještě několik slov o Řecku. Po eh, schválení dalšího balíčku byl rozvinut plán na podporu ekonomické obnovy. My jsme naplánovali povýšit naše aktivity v Řecku v úzké spolupráci s našimi řeckými partnery a Evropskou komisi. Tady záměr je dvojí. Za prvé podporovat ekonomiku a za druhé poskytovat podporu k rozvinutí investičních projektů. Z krátkodobého hlediska um, poskytujeme z EIB více technickou pomoc a k urychlení již probíhajících operacích a za druhé podporu, eh, chceme také umožňovat eh, podpor, um, půjčování ze strany soukromého odvětví. My jsme podporovali Řecko před krizi, my jsme tam zůstali i v průběhu krize a budeme k dispozici Řecku i po krizi. Ale chci říct si jasně, že se nesoustředujeme na jednotnou zemi, ani neuplatňujeme nějaké kvóty země od země a nebude to tak ani v budoucnosti. Náš podnikatelský model se zakládá na tom portfoliu světové rovnováhy, a tedy e, celá Evropská unie, nejsme jenom bankou pro, evropskou, e, pro eurozónu, ale pro celou Evropskou unii. A ještě bych se chtěl zmínit k té uprchlické krizi i když samozřejmě se zaměřujeme na růst a zaměstnanost v EU, že prostě se budeme izolovat od zbytku světa. Samozřejmě i otázky zbytku světa a blízkého sousedství nás zajímají, a zvlášť pokud jsou tu tak tragické dopady my podporujeme evropské politiky, které si kladou za cíl vyřešit uprchlickou krizi. Dělali jsme to v minulosti a budeme tak činit i dnes, zvlášť dnes po prohlášení Evropské rady. Máme tu tady konkrétní návrhy a tyto předložíme Radě guvernérů v brzké době. Máme tu tedy reakce na čtyřech úrovní. Eh, na, v první řadě tedy dramatická situace v zemích, což jsou ty země prvního vstupu do Unie, kde samozřejmě bylo vynaloženo příliš mnoho času bez jakékoliv aktivity ze strany Unie. Druhá taková úroveň, to je situace v těch transitních zemích, zejména tedy v zemích západního Balkánu, kde se zažívají dramatické situace a zase Evropská unie musí něco dělat dělat Za třetí, to jsou ty cílové země, kam většina migrantů či uprchlíků si přeje pobývat, takže to je obrovská výzva, kterou je třeba, na kterou je třeba zareagovat. A za čtvrté bych pak řekl, že dříve či později eh, nás budou dotazovat, že nemůžeme jenom řešit symptomy, ale příčiny migračních toků a uprchlických toků. To znamená, je třeba se zaměřit na rozvojovou politiku, na naši spolupráci, na mezinárodní záležitosti a evropskou zahraniční politiku. A zase tady EIB bude ochotna pomáhat a mám takový dojem, že celá řada mezinárodních konferencí se odehrála v tomto semestru na úvod v Addis Abebě ohledně rozvoje, následně udržitelné cíle rozvoje v let, eh, před třemi týdny v New Yorku a přijetí cílu držitelného vývoje, silný důraz na klima a před dvěma dny jsem se vrátil ze Světové banky a setkání v Limě IMF a klima bylo eh, prioritou a týká se to i setkání eh, a v jednání na tempa splnění těch eh, komplexních cílů. To znamená, klimatická akce požadování splnění minima do roku 2020 a um, do roku 2020 eh, nějakých 25 eh, Myslíme si tedy, že jsme takovými lídry. Uh, Rozhodně nejsme nejsilnější instituci, ale rozhodně také nejdynamičtější, co se týče klimatických závazků. Tím chci jenom přesvědčit kolegy, že opravdu je třeba se zabývat klimatickými otázkami, nejen to podporovat. A pak bych ještě chtěl říct několik slov o Ukrajině. Byli jsme požádáni Evropskou radou, abychom posílili aktivity v Ukrajině. V podstatě je zdvojnásobit v to období 2014 až 16. Mohu říct, že že to probíhá dobře a navíc eh, jsme v poslední době eh, také byli požádáni z Ukrajiny, abychom řešili otázku eh, na letošní zimu dodávek plynu a ty Ehm, myslím si, že na Ukrajině už někdy eh, v lednu může tedy eh, dojít plyn, pokud to nebudou dodatečné prostředky na financování. Nicméně díky našemu statutu my nemůžeme financovat nákup plynu, takže se soustředujeme na projekty. Nicméně tady jsme zjistili, že Světová banka může financovat nákup plynu. Takže co jsme udělali? Poskytli záruky pro projekty Světové banky na Ukrajině v hodnotě přes 5 milionů euro a to by mělo tedy eh, odblokovat ty prostředky ve Světové bance tak, aby tedy se vyřešila tato situace od poloviny ledna a myslím si, že to zase je důkaz naší výtečné spolupráce. No a v neposlední řadě Junckerův plán pokud bych to tak mohl říci, tento funguje eh, dobře, zejména po tom včerejším vašem rozhodnutí ohledně eh, těch dvou postů ředitelů. Následně bude jmenována také eh, investiční výbor, jenže tento výbor nebude rozhodovat o investicích, ale o evropské záruce pro tyto investice, které jsou takovou finanční rozvahou. Eh, pro, důležitou pro banku. A co je tady pro vás důležité, že my budeme eh, poskytovat zprávu na konci tohoto roku o nějakých 40 miliardách eur, eh, kteréž byly poskytnuty z toho nástroje Junckerova plánu. To znamená, struktura je skvěle zavedená a s tímto investičním výborem jsme již došli ke konkrétním projektům, které eh, mohly již umožnit prostředky eh, v hodnotě 50 miliard do konce tohoto roku. Proto si myslím, že eh, bylo dobré odsouhlasit pozitivně Junckerových plán, takže já bych nyní tady eh, přerušil a budu čekat na vaše otázky. Děkuji mnohokrát i za tu působivou rozvahu. Je vždycky dobře vědět, že banka dělá to, co očekáváme po panu zpravodajovi dostává slovo na čtyři minuty pana a, paní Ayala Sanders, protože jsme v časové tísni. Děkuji, pane předsedo. A musím omluvit pana Pirinského, který bohužel měl jiný program na agendě, takže mi tu nechal několik dotazů a několik poznámek. Takže já bych je nyní jeho jménem chtěla panu Hojerovi přednést. V první řadě vás tedy vítám a chtěla bych tedy eh, následně vám předložit i několik eh, písemných eh, zpráv které tvoří součást ostatně i těch otázek z loňského roku a tvoří součást té zprávy. Takže ohledně toho Junckerova plánu, co se týče i té role jako bankéře, 3. srpna, když se poprvé nadneslo to, že Junckerův plán bude tedy schůdný, že může pokračovat, tak tak eh, konzultantka ze Standard Poor's tady avizovala na možnou nestabilitu nebo řekněme nedostatek stability tohoto plánu a já bych chtěla vědět, zda podle vašeho názoru, či, co zapřičinilo tuto situaci, která vedla k takovému alarmu, zda to bylo opodstatněné, anebo to, byl jenom, to bylo nějaké avízo jen tak do vzduchu a nebylo podstatněné. Za druhé, pan Pirinsky se táže ohledně té komunikační strategie banky, protože produkty, zejména co se týče Junckerova plánu, tak tady je určitý zmatek, ohledně těch konkrétních produktů a pak tedy srovnání s těmi dalšími produkty banky, které fungují dobře, takže zase k tomu několik slov. A další otázka týkající se diverzifikace. Já jakožto Španělka Eh, to říkám, protože banka zejména podepsala eh, z velké části smlouvy z mojí zemí, nicméně pan Birinsky z Bulharska je znepokojen, protože říká, těch velkých pět zemí to, toho podepsalo mnohem více než my, malé země, které se teprve učí připravovat ty projekty a podepisovat je s vámi. A na závěr, co se týče některých projektů a nastane určitý domělý případ korupce, zapojí se do toho OLAF, eh, nadnesli tu případ Sostany, kde se zdá, že banka již vyplatila určitou část té půjčky, i přesto, že probíhalo vyšetřování OLAFu, nebo eh, zřejmě tady ještě v brzké době o tom eh, pohovoří i pan Vali. Takže bych se chtěla zeptat v rámci EFSI, a zase tedy u pana Junckera i u těch uprchlíků se tu často hovoří o takzvaném golden rule, tedy o té potřebě, aby byla provedena revize toho pravidla deficitu právě u těch investicí, které se týkají jak u Junckerova plánu, tedy růstu a zaměstnanosti, v případě krize a u těch uprchlíků zase se dotýká té naléhavosti přijmout tyto osoby za tak složité situace a rozdělovat je, což je záležitost, která se teprve řeší. Takže bych chtěla vědět, zda tedy pokročíme z těch dobrých záměrů a zda tu učiníme určitou výjimku tohoto pravidla v případě, které je tak naléhavé. Já jsem se tam taky přihlásila jako řečnice. Mám pět otázek. Za prvé, zisk banky propadl o 20%, když se tady podívám na ta čísla? Jaké byly hlavní důvody pro to? A potom, co se týče půjček pro programové země Itálie, jak je pro Portugalsko a teď, když vynechám Španělsko, tak od roku 2012 země dostaly jenom 5, 5% půjček, tak když pořád říkáme, že jim musíme pomoci. Už jsme o tom hovořili v plénu v roce 2010 a v roce 2014 se na tom nic nezměnilo. Druhá otázka. Máme 13 půjček v Sýrii. Co to je? Další otázka se týká zprávy o činnosti. Já tady nemám 80,3 miliardy, ale 87 miliardy že sečtu všechny ty čísla. Další kolega nebo kolegyně, prosím. Pan kolega Píper, já nejprve musím dodat panu Hojerovi možnost popřemýšlet o tvých otázkách. To byla teda spoušť. Můžu mluvit? Eh, jedna připomínka k tomu, co řekla Ayala Zenda. Nejsou tady dobré nebo špatné dluhy. I téma uprchlíků dluhy se vždycky přenáší na další generace. Tady bych tedy rád povzbudil EIB, aby neděl, nepřipustila žádné rozdíly. Potom Velká chvála. Všechny ty popsané záležitosti i ve vaší výroční zprávě 2014, nemusím to opakovat, teď to dělám, ale v zastoupení pana Hejsta, který tady nemůže dnes být za Evropskou lidovou stranu. On mi tady napsal jeden kritický bod, který se týká mm, přidané hodnoty vaší činnosti. A já bych to rád demonstroval na tom bodu, který jste tady tak nadšeně popisoval, eh, ty procenta pro opatření na ochranu klimatu. Konkrétně tedy, co toho dosáhneme ve, s ohledem na snížení CO2? Je to skutečně to, co bychom možná mohli spíše dosáhnout pro sociální oblasti? No, tyto strategické úvahy a nejenom nadpis Ochrana klimatu, ono se to vždycky hezky poslouchá, ale jaký efekt to má konkrétně ve snižování CO2 pakliže EIB bude investovat tímto směrem. A teď mi promiňte, druhá otázka. Já jsem vás eh, jenom chválila, ale teď jsem eh, v kritickém bodu týkající se také z EFSI. My z členských států získáváme stále více stížností a vy eh, že, jste se, že vy se vměšujete do investičních oblastí, které fungují stejně tak, jenom pod záminkou, že to děláte, aby se navyšoval rating. To teď nejsou jenom ojedinělé případy, ale zdá se, že to je permanentní stížnosti, zejména z oblasti pojišťovnictví a jiných bankovních domů, které na to kriticky poukazují. Teď pan kolega Vali. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, prezidentu EIB za to, že přišla odpovídá na naše otázky. Doufám, eh, že nám budete moci poskytnout nějaké informace o nejnovějším absolutoriu a o tom, co parlament vzkázal EIB. Například projekty Castora di Mestro. 380 hlasů pro versus 34. V té zprávě se mluví o tom, že EIB eh, e dokonce byla obviněna z podvodu italskými orgány, přičemž se jednalo o několik příkladů padu korupce. My bychom na vás rádi apelovali, abyste tyto projekty už dále nefinancovali. Prosím, zaveďte nulovou toleranci u projektů, kde skutečně velmi výrazně hrozí riziko korupce a to samé platí o Kastoru. Prosím, vyjádřete se i k tomu. Pak nové infrastrukturní projekty, které budou vytvořeny podle Junkrova plánu je vždy důležité zajistit certifikaci a e, zajistit antimafiánskou certifikaci pro firmy, které jsou subdodavateli nebo firmami, které se přímo účastní na veřejných zakázkách. Velice často dochází k tomu, že zejména subdodavatelské firmy jsou napojené na organizovaný zločin. Je potřeba zajistit, aby tyto společnosti neměly přístup k evropským penězům. A dále jde o transparentnost, o veřejných zaká- e, u veřejných zakázek a subdodavatelských firm. Toto jsou soukromé firmy, takže samozřejmě zde je určité obchodní tajemství, ale potřebujeme určitý stupeň transparentnosti, abychom e, s tou rakovinou organizovaného zločinu mohli konečně bojovat. A konkrétní příklady, jako například dálnice, chtěl bych vidět jaká kritéria používáte při vyhodnocování hospodářské hodnoty těchto projektů. Velice často jsou ty projekty evaluovány na základě až příliš optimistických prognóz. A ve finále se děje to, že i ty investice nepřináší dostatečnou návratnost. Já už končím, já už končím, paní předsedkyně. Eh, nebo eh, příklady úložišť plynu. Ať už to jsou obnovitelné zdroje energie nebo fosilní paliva, jsou to určité strategické oblasti, které musíme řešit. Eh, musíme méně reagovat na plynovou lobby a více se soustředit na obnovitelné zdroje. Paní kolegyně další, děkuji vám, paní předsedkyně, pane Hojere, eh, výroční zpráva za Eh, rok 2014 je impozantní, zejména když zde máme tu mezeru zhruba 300 miliard euro, je dobře vidět, že vy přispíváte svými 80 miliardami investic do Evropy, do infrastruktury, ale i do, ochranu eh, klimaty, do ochrany klimatu. Čtvrtina z těch 80 miliard eh, vy říkáte, že to má mít přidanou hodnotu nějakých 34 Chci se zeptat, zda zvažujete investice zejména do ochrany klimatu společně s cíly udržitelnosti? Jakým způsobem toto evaluujete a jakým způsobem se musí chovat země nebo projekty, které eh, právě tento druh financování chtějí využít vzhledem ke COP21. Toto je skutečně něco, co potřebujeme osvětlit, protože je zde celá řada projektů, asi 140, kteří zatím nepodali žádné eh, vysvětlení. Říkáte, že podporujete tisíce malých a středních podniků. Eh, já jsem z výboru ITRE, takže pro nás je toto velice důležité, eh, tedy těch 24 miliard do projektů na témata, jako jsou například širokopásmový internet. Můžete nám osvětlit, jak toto bude vypadat v letošním roce, tedy malé střední podniky a širokopásmový internet, protože do roku 2020 chceme mít eh, kompletní pokrytí širokopásmovým internetem, na to budeme potřebovat ještě nějakých 32 miliard euro. A potom FSI. Jsem ráda, že byl včera Eh, určen generálním ředitelem pan Dylan Molta, eh, tedy eh, také Rakušan podobně jako já. Vy jste nám dnes řekl, že pro EFSI zatím nemáme projektový výbor. Nicméně do konce roku chcete zajistit nějakých 50 miliard euro na podpoře pro projekty. Já se chci zeptat, jak toho hodláte dosáhnout, když zatím ještě nemáte ani ten projektový tým. A pak řekl jste, že prostředky z FC se budou používat na rizikové projekty, které ale mohou přinést vysokou přidanou hodnotu. Já se chci zeptat, jak ty projekty budete identifikovat. Máte už nějaké podrobnosti k tomuto? No a pak jste řekl, že EIB s FC eh, sází na nové produkty. A možná byste nám mohl říct, které že to konkrétně jsou. Děkuji. Kolega Štás, dvě minuty. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Asi máte velice složitou roli a bude těžké zareagovat eh, jen eh, ve dvou minutách. Já sám mám šest otázek, tak vám asi na některé zašlo písemně, jinak eh, byste nám nemohl poskytnout ani kvalitní odpovědi. Měl jsem otázku ohledně EFSI, ale o tom budete také hovořit. Pak ten také dotaz ohledně management boardu a taky pak samotných ředitelů pak možnosti veřejných konzultací, podávání stížnosti, ale tady to všechno vám zašlo písemně. Já bych se nyní chtěl soustředit na spolupráci a roli kterou můžete hrát také ve věci daňových úniků, podvodu. My jsme tu měli určité usnesení, ve kterém jsme požadovali, abyste měli aktivnější roli ve vyšetřování struktur vašich příjemců. Například pokud zaznamenáte, že určitý příjemce uh, Eh, tvoří eh, součást nebo je zapojen do nějakých eh, nekalostí daňových, takže tu teoreticky možnost, že tak bude postupovat i v budoucnosti, můžete něco udělat, nebo že v případě Eh, tedy pak poskytování půjček podnikům, které jsou právě vyšetřovány, třeba ze strany OLAFu. Máme tu jednu tu elektrárnu ve Slovinsku, ta je vyšetřována OLAFem, ale vy je stále ještě financujete v mezidobí, takže bych chtěl mít určité vysvětlení i tohoto. A pak další z toho balíčku otázek je klima. Jsem rád, že zmiňujete těch 20%, ale na druhou stranu když se přesunete od toho masového druhu investic a pořád se tady ještě financuje o fosilní panivo, takže bude těch 20% stačit? Pan kolega Koles. Vážené dámy a pánové, teď budete potřebovat trpělivost a vytrvalost. Já se pokusím zodpovědět na některé otázky a děkuji vám, pane Štas, že jste byl tak zřetelný a mohu vám slíbit, že na každou otázku, na kterou nebudu moci odpovědět, teď dostanete zodpovězenou písemně. Ostatně, paní předsedkyně, já bych rád dodal ten podnět, abychom vám dali možnost Eh, spojit se s konkrétními pracovníky a prohloubit si ty vaše otázky na základě studia konkrétních projektů, protože musím říct, že v mnoha oblastech nejsem schopen eh, odpovědět eh, u konkrétních věcí. Tady se musím také spolehnout na své spolupracovníky. A kdybych se o to staral a tedy když se snažím nahlédnout hlouběji do takového projektu, tak jsem skutečně ohromen E, tou fundovaností, s jakou je prováděn. Naše banka, což nás odlišuje od mnoha bank, ne od všech, ale od mnoha, e, e, neukončuje práci v momentě, kdy dojde k vypršení smlouvy. Nýbrž, když je uzavřený proces projektu, který má být financován. Stojí to hodně peněz na monitoring a na další sledování projektu samozřejmě potřebujeme personál, ale to se vyplatí, protože stále znovu se vyskytují případy a Vali už o nich hovořil. Při veškeré kontrole projektu se posléze ukáže, že tady docházelo ke zneužití prostředků a tomu je nutno učinit přítrž. Proto eh, jsme velmi úzce spojeni s OLAFem. A skutečnost, že e, probíhá vyšetřování, toho mnoho e, nevypovídá. My máme země, e, kde nedochází k žádným stížnostem a pak to někdo tady podá nějakou informaci a Olaf tam začne stíhat. Kritická situace je v oblasti, kde velmi transparentně a úzce spolupracujeme s OLAFem, eh, co se týče výtek, které vznesly nevládní organizace v tom konkrétním případě. Já mám furt, pořád problémy s tím projektem, ale musím říct, že OLAF se rozhodl ne zahájit žádný postup. A proto je třeba podívat se na to, že ty výtky, které tady se zazněly, nebyly tak zaměřen na ten projekt jako takový, ale na jiné projekty, kde existuje takové příčné spojení mezi podniky a to je velice problematické. Ale jak říkám, velice úzce jsme spojeni s Olafem a Můžete se to dočíst na všech dokumentech našich webových stran. Když přijde k eh, praní špinavých peněz, tak máme nulovou politiku tolerance. Já jsem vám děčný za každou informaci, že došlo k nějakému porušení v konkrétním projektu, tak se tomu budeme věnovat, ale musí to být právně státně samozřejmě podložené. My máme zájem na tom, abychom jako banka Evropské unie nezachovávali pouze reputaci naší banky, ale také pověst celé Evropské unie, když nějaký projekt ve Slovensku, v Řecku nebo Švédsku běží, kde je napsáno, podporováno Evropskou investiční bankou, Evropskou unii, tak tady je ve hře skutečně pověst Evropské unie a také reputaci, kterou má banka u svých investorů, to jsou lidé, kteří nám každý rok půjčují, 60, kteří si kupují od nás 60 až 80 miliard ve formě bonů. A e, znovu říkám, já tedy chy, žádné chyby nevylučuji, někdy se na ně přijde až později, ale i v tom případě je třeba zasáhnout. Měli jsme velký problém u dopravních projektů. Každý do právní projekt je založen na eh, hodnocení příjmu. Například všiml jsem si v portu, že celá řada peněz z porta jde do Lisabonu. Tak jsem se zajímal o to, kde je základ pro to rozhodování o projektu. A pak jsme zjistili, že zcela zjevně by byla přijata nereálná eh, data z, eh, ze silničního projektu. A když potom takový projekt neslouží lepšímu nebo zlepšení silničního provozu, ale nakonec ke zvýšení státního zadlužení, no tak to není možné. Eh, vždyť jinak se to dotkne zadlužení portugalského státu, ale to nemění nic na věci, že Evropská investiční banka neby nepřispívá, ale souvisí to právě s tím eh, státním zadlužení. Eh, souhlasím s vámi, že co se týče dopravních toků a z nich vyplývajících příjmů, tady je třeba zůstávat skeptický a mimořádně bdělý. Ještě jednou bych rád něco řekl k nerovnostem mezi zeměmi. Eh, banka nemá kvóty a já se taky <clears throat> jsem přísně proti tomu. Podle potřeby a kvality projektů se musíme řídit. To vede k tomu, že například ve Španělsku jsme tři až čtyřikrát angažovanější než v Německu. Prostě náš v Německu tolik nepotřebují jako ve Španělsku na základě hospodářského vývoje posledních let. to je něco naprosto přirozeného. Máme na hlavu nejvyšší angažovanost v velice malých státech, jako je Kypr, Slovinsko. A představte si, že uděláte větší projekt na Maltě a pak se Malta najednou odstne na tom na horní příčce žebříčku, protože v poměru velikost projektu a velikost země se to dostane hned nahoru. Jsou tady tedy tyto nerovnováhy, ale mm, chtěné, kvóty nemáme. Co se týče zlatého pravidla a upozorňování na maastrická kritéria. Tady teď běží velká diskuze v souvislosti se zvládáním politiky uprchlíků. A tady já se úplně z toho tedy držím se zpět, zcela vědomně, protože to je záležitost členských států rozhodovat o tom na základě návrhu komise a pana Verovsata, jak se to chce realizovat. Z vlastního zájmu banky bych mohl vyjádřit svůj názor názor, ale ten není relevantní. Tady jde o to, co se chce politicky. A já bych se přimlouval za to, aby při zvládání migračních a uprchlických proudů a řešení humánních katastrof, které s tím souvisí, bylo lépe zvládáno. Už jsem slyšel horší návrhy než otázku uprchlíků, ale já se k tomu nechci dále vyjadřovat a přenechám to ministrům financí anebo šéfu státu a vlád, kteří se sejdou dnes večer v Bruselu. Záměna produktu. Paní Ayalo Sender, samozřejmě máme velice pestrou paletu produktů a někdy Tyto produkty vedou k rozhodnutím, které musí učinit příjemci úvěru. Zda chtějí mít subordinovaný úvěr, anebo zda se chtějí účastnit na financování projektu. Někdy je to možná i kombinace a to je výhoda naší banky, že skýtáme pestré spektrum produktů a příjemce úvěru si to může zoptimalizovat. Ale tady dochází k obrovským nedorozuměním. Tato banka má doposud velký komunikační problém, protože je poměrně neznámená. Teď si vemte, ta banka je dva a půl většiny světová banka a nikdo ji nezná ale na základě Junckerova plánu najednou se o bance hovoří eh, ze strany všech možných lidí, kteří vůbec nevěděli dříve o její existenci. A teď si říkáme, zda bychom se nemohli dostat s naším projektem pod rozpočet Evropské unie, protože tady přicházejí lidé se zámínkou Junckerova plánu a potom chtějí z banky odejít prostě s normálním pro plánem EIB, i když nejsou splněna pravidla. No, tady jsou totiž daleko přísnější. Tady je třeba zkoumat méně kvalitu produktu, ale jeho rizikovost. Věci, které lze stejně financovat, i když to nejde spojit s tím Junckerovým plánem. A když se podíváte do výzkumné oblasti a máte tam projekty týkající se rozvoje na výsost komplexních farmaceutických produktů, například očkovací látky, například proti ebole, tak si musíme klást otázku, chceme to přenechat Japoncům a Korejcům, nebo podpoříme náš průmysl, aby něco rozvinout? Je to výsostně rizikové. Stačí, když se přihlásíte o týden později u FDA a ten projekt není realizován to znamená, že ho potopíte ten projekt. A to je ta rizikovost, o které hovořím, že to prostě nemusí někdy dobře dopadnout. Nemáme tady takovou kulturu jako Amerika, kde eh, prostě každý, kdo ztroskotal, eh, dostane novou šanci, zatímco u nás to znamená, že je odepsaný. Proto tady máme rizikové projekty a lecos nemusí být a hodně projektů, které jsou nám navrhovány v rámci Junckerova plánu, by mohly být obslouženy normálním úvěrem. A myslím si, že by se vyplatilo o tom diskutovat s našimi takzvanými úvěrovými inženýry. A paní předsedkyně, abych měl opravdu radost toho, kdyby delegace našeho výboru přijela do naší banky a viděla konkrétní projekty a mohla dosledovat, jak to probíhá, jaká kritéria se eh, používají a zhodnocuje se, co by bylo nejvhodnější pro ten konkrétní projekt, až k zajištění tomu, že rozhodnutí, která byla učiněna, byla skutečně také dodržována. Paní Gresle, teď vaši otázku k zisku, to nejsem schopen pochopit, ale eh, vrátím se k tomu jistě, budu se tím zaobírat v současné době, hovořím o úrovni banky jenom velice tichým hlasem, protože na druhé straně musím říci, že my nejsme žádní maximalizovači zisku. Ale zatím zisk vypadá dobře, pracujeme velice ekonomicky, ale myslím, že pro výbor pro kontrolu rozpočtu je důležité říci vám, že jsme velmi štíhla instituce. Máme dva a půl tisíc lidí, kteří skoro všichni jsou v Lucemburku, odbíjíme desetkrát víc než Evropská rozvojová banka a mnohem více spolupracovníků nebo Světová banka, která má pouze polovinu objemu našich produktů, ale zaměstnává 18 tisíc lidí. Tak můžete vycházet z toho, že jsme tedy velmi štíhlou organizací a pokoušíme se skromnými prostředky konat naši práci. Ale to o tom se může váš výbor přesvědčit, když se od nás žádá, abychom z EFSI vstupovali do menších projektů a dělali menší věci, tak to musíme udělat s dodatečným personálem. Dodatečné věci budou vyžadovat více personálu, ale přitom se stále snažíme zůstat štíhlí v EU a po EU, to je to, co také vy se snažíte dělat z Evropské unie. Musím říct, že mimo Evropskou unii se dostáváme pomalu do potíží a proto bych SR přimlouval o za vaši podporu, až se bude jednat o rozšíření externího mandátu. Vždycky, když mám nějaká záležitost prioritu, jako třeba klima nebo uprchlíci, tak se kupí návrhy, jak to financovat to před našimi dveřmi. Když Jus, eh, když Morgerini, Juncker či ostatní přijdou z ciziny, kde něco projednali, už stojí lidé před našimi dveřmi, ale my nemůžeme rozšířit naše aktivity na investování větší mimo Evropskou unii. Nedorozumění spočítá v tom, že se říká, že my se máme starat o hospodářský růst v Evropské unie, ale v mnohých, v mnohým případech to děláme tím, že pomáháme také politiku Evropské unie podporovat v zahraničí, mimo nad rámec Evropské unie, proto vás žádám, abychom dostali manévrovací prostor, jednali se o migrační politiku a ochranu klimatu a abychom se pokoušeli projekty nejenom snižovat ty problémy v zemích Evropské unie, ale také v zemi uprchlíků a migrantů. Téma crowded out, to mi dělá velké potíže, protože jsem tady dost přísný. Veřejná banka má, musí vždycky zdůraznit veřejnou intervenci, která musí být založena na selháním trhu když komerční banka nebo spořitelná obchodní banka je schopna vyřešit ten problém, mají to udělat. Ale veřejné banky musí vstoupit do hry, když není přijatelný výsledek, k němuž došlo, protože nějaké dlouhodobé financování ze strany soukromých osob nebylo učiněno, anebo nová úprava pro banky, která byla nezbytná, vede k tomu, že prostor pro pohyb komerčních bank například v Nizozemsku i v severských zemích se smrsknul tak, že lidé mají eh, problémy eh, se získáváním úvěru a to je problém a tak se musí vněšovat centrální banka. Nikdo by si býval nemyslel, že se tady budou financovat jiné projekty než dopravní eh, projekty. A teď se soustředíme hlavně na budoucnost. Já si myslím, že je to velice důležité, zejména co se týče inovace. A co se týče IT, informačních technologií, a sice nejenom v souvislosti s širokopásným internetem, s centry. My jsme odkázání na to nechat zpracovat naše údaje i v Kanadě a USA. Tady nás čeká veliký přírůst investic v příštím roce a to bude mít důsledky až do až na regionální politiku Evropské unie. Chceme-li zabránit tomu, abych to teď dal například do vaší země, aby se všechno soustředilo jenom na malý a středně velký odbor průmyslu, musíme investovat více do širokopásmého internetu, kde v aglomeracích to podniky nemohou dělat, ale my musíme pomoci právě v tom dalším budování toho širokopásmého internetu i pro malé, středně velké subjekty. A na závěr bych jenom rád řekl, a slibuji vám, že vám v odpovědi buď pošlu písemně, nebo klidně se s vámi rád osobně setkám. Banka musí ve vlastním zá, zájmu i v zájmu EU vystupovat naprosto jasně, proto jsme také řekli odpovídající slovo na adresu Volkswagenu, byl to vždycky a je důvěryhodný partner, s kterým jsme spolupracovali a my nemáme vůbec žádné pochyby o tom, že to tak nemůže být, ale tam se prostě dramaticky něco nepovedlo a je třeba to vysledovat. Protože <clears throat> nejenom spolupracovníci, subdodavatele a zákazníci, ale taky my, jako EU, kteří jsme byli pionýři v ochraně klimatu, jak se ukázalo minulý týden v Limě, najednou jsme měli takový skandál, že po našich proklamacích o ochraně klimatu se objeví taková věc jako s Volkswagenem. A proto chceme zůstat velikým významným partnerem Evropské investiční banky. Zůstanete ještě s námi, nebo už musíte utéct? No, protože eh, ještě ta otázka investic eh, na několik let do programových zemí, to je důležitá věc. My jsme totiž zrovna před dvěma týdny byli v Řecku a vidíme, že tam to je dosti obtížné i nadále. No, eh, k Řecku my už zhruba 10% sociálního produktu eh, jsme pokryli eh, v expozituře naší banky. 10% to je obrovské číslo, nicméně chceme udělat ještě víc, protože si myslíme, že to, co dělají členské státy a Mezinárodní měnový fond, tedy euroskupina, s tím jsme tady neměli my nic moc eh, co dělat, že to povede k úspěchu jenom tehdy, pokud řecké hospodářství bude reálným hospodářstvím. A chceme-li toto dosáhnout, tak za to už jsme zodpovědní my. Já nejsem pesimista, protože podívejme se na ty příběhy i v Řecku. Máme vysoce inteligentní, superproduktivní podniky a podnikatele, kteří přinášejí nové věci na trh a mohou prodávat na světovém trhu a ti významným způsobem přispívají ale bohužel oni nemají vůbec šanci dostat úvěr od bank. A proto musíme pomáhat. Nebo jiný příklad. Před třemi lety jsme pro Řecko zavedli financování obchodu, eh, což eh, původně nebylo vůbec součástí našeho portfolia, ale zjistili jsme, že řečtí exportéři mají problémy eh, exportovat zboží. Ale v, to, v té souvislosti jsme zjistili, že neměli problém jenom Eh, s ufinancováním těch exportních produktů měli problémy ty předprodukty dostat pak do další zpracovací fáze, po které se dostali do toho exportního cyklu. Ty, ty prostě neměli dostatečný počet letters of credit, aby to pokryli. A tím pádem jsme museli do toho balíčku zahrnout i financování importu tak se člověk poučuje, ale toto jsou přesně ty konkrétní kroky, které musíme provádět v programových státech. A pak musíme jaksi dospět do fáze bilancování. Protože člověk si musí říct, kde to nefunguje a kde to funguje. A když se podívám například na to, jak je nastartována ekonomika ve Španělsku, tady vidíme, že se soustředíme na eh, malé a střední podniky, anebo se můžeme podívat na Irsko, kde skutečně probíhá e, úspěšný proces o baltských státech nemluvě, tak musíme e, konstatovat, že Evropská unie to zvládla a pokud naše banka k tomu přispěla, tak jsme na to pišní. Nicméně tuto bilanci nebo mezibilanci je potřeba dělat. Ano, e, mezibilance to je přesně naše parketa. My chceme, příští rok je do Itálie, chceme se podívat na Ehm, jejich, na, na, na jejich nový projekt, který vy spolufinancujete, to je tedy ta rychlodráha mezi Turínem a která vede až do Francie. Takže já jsem přesvědčena, že ehm, můžeme provádět i potřebný dohled nad projekty a že se z toho můžeme poučit. Takže my vám děkujeme za vaše příspěvky, za vaše zkušenosti. Ehm, my bychom eh, si mohli udělat do příštího týdne takový dotazníček a všechno, eh, co bychom, eh, co, co jste nám ještě nezodpověděl, bychom združili a poslali bychom vám to. Přeje si za pana Pirinského Ines ještě něco říct? Ano, děkuji paní předsedkyně. Já chci velice poděkovat panu eh, předsedovi Hojerovi. Myslím si, že dotazy kolegů byly velice zajímavé a ostatně i ten seznam, které pan Pirinsky připravil písemně, tak samozřejmě eh, vám je pošleme, pokud už tak neudělal jeho sekretariát a myslím si, že opravdu stálo za to uh, tu eh, provést nějaké jiné setkání, které by nebylo tak eh, krátké třeba prostřednictvím našich workshopů nebo seminářů, abychom mohli některé ty oblasti ještě prohloubit, ty oblasti vaší práce, protože samozřejmě eh, je to důležité. Ano, i banka působí vůči velké škále různých hospodářství, takže by bylo opravdu velice ilustrativní i pro uh, Eh, náš výbor s tímto být více obeznámeni, protože, jak řekla paní předsedkyně, byli jsme nedávno v Řecku a já jsem se dozvěděla, že ona z toho nabyla spíše negativního dojmu. Já eh, spíše eh, znám, jako to, jak to funguje na tom jihu Evropy, takže mě to tak nepřekvapilo. Ale ano, samozřejmě zdůrazňuje to některé ty aspekty hospodářství. Oni nám to ostatně vysvětlili, prostě neměli uh, Eh, vůbec úvěry. Tam eh, některé podniky byly, eh, stály vůči totální blokádě, protože nedokázali vůbec dovážet materiály, aby mohli rozvíjet ty infrastruktury, anebo prostě ani nemohli mít přístup k žádnému druhu úvěru. No a z toho všeho to vedlo k úplně zoufalé situaci. Takže si myslím, že je velice pozitivní Eh, se tady toto dozvědět. A ohledně EFSI, tady za to také děkuji. Ano, zazněla tu určitá míry, míry kritiky, to jste tady asi zaznamenal v této věci, ale v tom smyslu, že jsou tu produkty, eh, které dorazí do banky a které by Eh, zřejmě půjdou tím stylem business as usual, ale vy jste na to dobře poukázal. Pokud se nám prostřednictvím Junckerova plánu podařilo zdůraznit eh, ty schopnosti, které má banka pro projekty, které nepřipadají EFSI, ale které jsou jiné, ale stejně důležité a můžou být tedy předmětem půjčky a zpracování banky, tak rozhodně je vítáme a myslím si, že tímto můžeme tak nějak oponovat té kritice, která se objevila vůči EFSI, tedy že banka se nebude věnovat jen těm vysoce rizikovým projektům, ale také jiným a to si myslím, že je dobrý eh, způsob tedy eh, jak prostě tuto informaci dát dál. Uh, a určitě to budou ještě možnosti a prostory, abychom eh, spolupracovali i v budoucnu lépe. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Viděli jsme, že mezi tím všechny velké projekty jsou rizikoplné projekty, které se realizují přes vaši banku. Rádi bychom také EFSI spolu eh, doprovázeli, protože samozřejmě všichni se musíme spolu učit, chceme to dále sledovat. Tady velice děkujeme za vaši nabídku, děkuji srdečně za to, že jste přišel a uvidíme se brzy zase. Děkuji. Um Dnes v 15 hodin budeme pokračovat zasedání za zavřenými dveřmi s koordinátory s jednou maďarskou záležitostí a potom, myslím si, v 16 hodin budeme Pardon v, pardon, v 15 hodin 30 budeme pokračovat s veřejným zasedání. Bude to slyšení generálních ředitelů k udělení absolutoria komise 2013. Takže děkuji vám, přeji dobrou chuť a sejdeme se dnes odpoledne. Děkuji.